Markus Pieper. Protože máme dnes nabitý program, dovolte, abych vás všechny přivítala. Dobré odpoledne. Také vám připomínám zároveň, že <clears throat> schůze se vysílá na webu, takže se hezky tvařte, usmívejte. A pokud jde o návrh programu, mám eh, návrh určitých změn, tak poslouchejte, protože to potom budete muset přijmout. První změna se týká zprávy pana Luchana. Eh, eh, to se týká tedy eh, sociální soudržnosti, ekonomické soudržnosti, což je podmínka, nezbytná podmínka předpoklad pro globální konkurenceschopnost a bylo dohodnuto, že hlasování o této zprávě mm, Eh, posuneme na příští schůzi, hm, protože pořád ještě chodí pozměňovací návrhy, které je třeba vyřešit. Druhá změna, hm, která se týká rozhodnutí koordinátorů. Navrhuje se, abychom na program dodali bod 13a, což je výměna názorů o návrhu stanoviska pro výbor ECON hm, a týká se to návrhu nařízení o státní pomoci s cílem eh, uzavření nekonkurenčních dolů. A další změna programu se týká pana Boštinaru a jeho stanoviska. Eh, je to ke zprávě z vlastní iniciativy, kterou připravuje výbor AFET o evropské strategii pro Černé moře. Není to nikterak naléhavé, tudíž já myslím, že to můžeme prodebatovat na příští schůzi. Pokud souhlasíte s těmito změnami, které jsem právě navrhla, předložila, a pokud nikdo jiný nežádá další změny, tak eh, můžeme považovat takto pozměněný návrh za odsouhlasený a slovo má Markus. Budete určitě mluvit krásnou mateřštinou, tak vyčkejte. Děkuji, paní předsedající. Děkuji. Já bych navrhl jednu věc na dnešní schůzi koordinátorů. Jde o zprávu HDP a dále. Já si myslím, a řada dalších se mnou, že ta původní příslušnost pro regionální růst, blahobyt a měření růstu a blahobytu má výbor, pro, eh, výbor regionální a ne výbor pro životní prostředí. A řeknu dokonce i to, že vlastně je to zcela cílená věc, protože je dost zvláštní, že zpravodajové jsou skoro všichni ze strany zelených, kteří mají tuto zprávu eh, na starosti a my bychom si neměli nechat líbit, eh, co se týče takto strategické zprávy, která se nás tak niterně týká, že bychom eh, měli nechat změkčit takový faktor, jako je HDP. Já bych dnes večer rád hovořil o tom, jestli by nebylo možné eh, převést tuto zprávu pod výbor REGI. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji za tuto připomínku. Ano, máme to skutečně zítra na programu, takže pokud během schůze koordinátoru dospějeme k určitému závěru, eh, tak to bude eh, znamenat změny zítra a to máme čas. A také během schůze koordinátorů eh, ještě bych chtěla připomenout historii tohoto bodu. My jsme již v říjnu minulého roku vedli dlouhé diskuze a přijali jsme rozhodnutí, které vyústilo v toto stanovisko ale o tom se bude hovořit na schůzi koordinátoru nejprve. Pokud někdo jiný nemá nic v této fázi, tak lze eh, program považovat za odsouhlasený eh, s tím, že zde ještě mm, eh, zůstává ten bod, o kterém se zmínil Markus. Také všem připomínám, že zítra v 9 hodin budeme hlasovat přesně v 9 prosím, nezapomeňte přinést hlasovací kartičky na zítra. Nyní můžeme přejít k druhému bodu programu, což je odsouhlasení návrhu harmonogramu schůzí REGI na rok 2011. Obdrželi jsme tento harmonogram, který asi, jak víte, eh, připravuje, eh, připravují oddělení, příslušná oddělení parlamentu, která berou do úvahy celou řadu kritérií jako dostupnost sálů, tlumočni, tlumočnické služby, takže to se musí vži, vzít vše do úvahy. Tento harmonogram jste obdrželi. Máme 11 řádných schůzí, také máme právo konat mimořádné schůze, které nefigurují na harmonogramu řádných schůzí. A vidíte, že většina schůzí se bude konat eh, na začátku týdne, pondělí, úterý či středa. Obecné pravidlo je jako doposud mít dvě půl dne. Také i mm, dojde k určitým změnám. Eh, jak vidíte, máme zde i některé schůze, které budou trvat jenom jedno půl dne a zase jindy to budou tři půl dne. Většinou ale jsou to dvě půldenní schůze. Ráda bych, abychom odsouhlasili také tento bod programu a tím mohli přejít ke třetímu bodu programu, což jsou sdělení předsedkyně. Zde vás chci informovat o rozhodnutí koordinátorů na schůzi 6. září ve Štrasburku, kde koordinátoři rozhodli, že navrhnou následující stanoviska, mm, která připraví členové našeho výboru REGI. První se týká revize eh, akčního plánu energetické účinnosti, což je zpráva z vlastní iniciativy výboru ITRE. A stanovisko bude mít EPP paní profesorka Kolarska Bobinská osobně. Eh, druhá zpráva z vlastní iniciativy nebo pardon, stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy se týká průmyslové politiky v globalizované éře. Také je to zpráva výboru ITRE. A zde eh, toto dostala frakce socialistická. Francesco De Angelis bude navrhovatelem. Také i koordinátoři Per Rolan rozhodli, že navrhnou dvě stanoviska která připravíme. Jedno se týká státních pomoci pro uzavření nekonkurenčních dolů eh, na uhlí a zde navrhovatelem je Jan Březina, hlavní gestorský výbor je výbor ICON a e, eh, Ekon. A dále je to rozhodnutí Rady a parlamentu o Evropském roce pro aktivní stárnutí, což je příští rok a zde e, Gestorským výborem je výbor pro zaměstnanost. Jde o spolurozhodovací proceduru, takže my vydáváme stanovisko, dostalo to také EPP, ještě neznáme konkrétní jméno eh, navrhovatele tohoto stanoviska. Pokud nikdo nic nemá k těmto sdělením, tak dovolte, abych přišla k bodu čtyři programu, což je výměna názorů s panem komisařem Janušem Levandovským, který má na starosti rozpočet a finanční plánování v EU, tedy, pardon, v Evropské komisi. Zde Máme čas až do 16.30. Doufám, že se nám podaří plně efektivně tento čas využít a bez dalších průtahů požádám pana komisaře, aby si vzal slovo a aby hovořil tak dlouho, jak bude potřebovat na to, aby řádně věc vysvětlil. Jak víte, to je téma, které ve výboru Regi je velice významné a doufejme, že pak bude následovat výměna názoru. Prosím, dobré odpoledne. Děkuji, Danuto. Děkuji, Danuto, eh, za, své, za tvé pozvání a za to, že jsi mi dala takový prostor, abych řekl, co vlastně budu chtít, to je příjemné. Eh, já eh, já začnu tím, že budu hovořit o načasování všech těch událostí, protože je před námi instantivní rozpočtové období v evropských institucích. Co tedy eh, se teď chystá a proč vlastně je potřeba oddálit ten přeskum rozpočtu až na říjen? Jde o to, jak se poučit eh, z krize ekonomické zprávy. Eh, na konci Eh, září, 29. září, eh, předloží komise návrhy na téma ekonomické zprávy a ty se budou také přímo dotýkat politiky soudržnosti a rozpočtu takového balíčku nástrojů sankcí. jde vlastně o rozhodnutí také rady a parlamentu, ale zdá se, že e, teď má e, jedině parlament zájem o přeskum kontrolu rozpočtu. Ostatní už e, hledí do té další finanční, finanční perspektivy. Jak by mohla vypadat určitá kontroverze Eh, my se chceme dívat nejenom na eh, stranu výdajů, ale vzhledem k tomu, že eh, komise má nyní nově mandát i na prezentování tedy v příloze také výčet vlastních zdrojů, které by mohly snížit národní příspěvky, které plynou přímo z rozpočtu. Vím, že je to eh, velmi nepopulární krok, velice eh, obtížný krok, ale je to tedy náš mandát, že bychom měli hovořit o té otázce vlastních strojů a nejenom o otázce výdajů. K tomu ještě máme strategický dokument o politice soudržnosti, který by se měl dívat do budoucnosti. To vyjde letos, bude to závažný dokument a bude se týkat eh, jsou strukturování politiky soudržnosti po roce 2013 a to též také pro společnou zemědělskou politiku, také letos. Takže to už bude první přípravný krok eh, vlastně k tomu více letému rámci. My máme za povinnost prezentovat první legislativní balíček o prvním víceletém rámci do konce června 2011 a budeme chtít správně načasovat eh, také sdělení o číslech po roce 2013 a ptáme se, jestli by to mělo být prezentováno společně s legislativním balíčkem nebo jindy, ale nedělám si velké iluze, že by se to mohlo podařit načasovat lépe co do se klimatu týče. Myslím, že ten rok 2011 bude lokem, eh, rokem velké eh, úspornosti, střídmosti a možná ještě více v roce 2012. Takže to klima nebude vhodnější, ale eh, ze zákona musíme. Takže ten víceletý rámec musí být jako obecné sdělení buď začátkem června nebo ještě dříve podle toho, jak odhadneme, že by vlastně mohla být situace eh, nejpříznivější, ale neděláme si iluze, že by se ta situace, co se týče evropských rozpočtů, měla nějak eh, zvlášť v budoucnu zlepšit. Takže ten eh, finální legislativní balíček by měl přijít v roce 2011 a tehdy tedy bude všechno jasné a potom se zahájí eh, roz, eh, jednání eh, za dánského předsednictví, které bude trošku zbrzděno francouzskými volbami v roce F květnu 2012. To je samozřejmě také důležitá okolnost, když se rozhoduje o penězích a tak dánům zbude jenom měsíc na to, aby té dohody dosáhly. Ale Podaří se eh, tedy eh, začít eh, hovořit s parlamentem. Parlament má více pravomocí po Lisabonské smlouvě a musíme si vzít po, po naučení z let 2004 až 2006, kdybychom to opozdili příliš mnoho, že by počátek dalších finanční vyhlídky vlastně, kdyby se opozdil tak, že bychom přišli o spoustu času. Takže skutečně jsme časem tlačeni. Chci vám také říci, Eh, chystá se káva, což není eh, tedy díky komisi, ale je to určitá výsada, že také otestujeme dobrou vůli institucí, eh, co se týče postupů v roce 2011, rozpočtového postupu tedy, který vlastně bude v rámci smírčího jednání po vašem čtení v říjnu. Dojde vlastně k narovnání mezi vámi a radou. Komise vlastně tento smír jakoby vyjedná mezi vašimi eh, dvěma institucemi, ale bude takový prototyp eh, vlastně jed, takového jednokrokového postupu a bude to takový lakmusový papír, který otestuje, jak vypadá vztah mezi institucemi a jejich rozpočtové pravomoci. A co se týče té politiky soudržnosti, a to v, v kontextu tedy Evropy po krizi už má přímé dopady na evropský rozpočet. Víte, že i mimo vlastně ten nástroj eh, rozvahy až do 50 miliard euro, že evropský rozpočet vlastně je také zárukou případných eh, půjček eh, v rámci mechanismu stability až do 60 miliard euro to vyplývá z Lisabonské smlouvy a teď se tedy vlastně eh, evropský rozpočet přímo podílí na tom mechanismu stability. A evropský rozpočet také bude eh, balíčkem nástrojů pro sankce. Naším cílem je to, že by si ty sankce se neměly zaměřovat jen do oblasti politiky soudržnosti, ale do oblasti převodu obecně. Jinak by to byla pouze teoretická sankce pro ty státy, které nečerpají z politiky soudržnosti a klidně by mohly porušovat pravidla eh, paktu růstu a stability. Ale tady už je dobře nastavené propojení mezi stabilizací a ukáznění Evropy po krizi a evropským rozpočtem. Já nejsem příznivcem Eh, hodnocení Evropy eh, z hlediska střídmosti. My máme různé odpovědnosti eh, a ministři financí jsou pro konsolidaci, aby tedy finanční trhy se trochu uklidnily. To je jasné, to je jejich úkol. Ale my musíme jasně vysvětlit lidem, studentům Erasma, nevládním organizacím a i příjemcům, že tady šíříme Eh, takový protikrizový duch, protože jde také o investice a strukturální financování. Vy velmi dobře víte, že soudržností, že soudržnost je takovým dešťovým pralesem Lisabonské smlouvy, že má i teritoriální dimenzi a je a bude primárním nástrojem mobilizace teritoriálních aktiv. A co se týče té orientace do budoucnosti, já jsem v kontaktu eh, s Johannesem Hánem, komisem, který je za to zodpovědný a snažím se také udržovat výbor s vaší, eh, kontakty s vaším výborem, až uvidím vaše stanovisko z 13. nebo viděl jsem vaše stanovisko z 13. Eh, července. Myslím, že naše názory si nejsou příliš vzdálené, co se týče tedy té budoucí politiky soudržnosti po roce 2013. Bude o tom potřeba ještě hovořit, ale měla by to být um, evropská politika uh, rozvoje a ne jenom charita uh, pro uh, tedy chudé bratrance z východu. Vidíme, že tady dochází k vlastně Eh, k určitému posunu paradigmatu té politiky soudržnosti. Měla by být také mnohovrstevnatá, víceúrovňová, je to jenom 70 více než 400 operačních programů. Už teď vlastně se vymýšlejí a realizují na té eh, regionální úrovni. Je to jediná možnost, jak vlastně spojit to lokální a regionální ze strategií a mělo by to být předvídatelné, i když je to více leté. My jsme hovořili o tom, že to trvání by mohlo být pět let nebo sedm let. Mělo být o integrovanou politiku soudržnosti, která eh, vlastně zviditelní Evropský sociální fond ale eh, mimo tedy teritoriální, ekonomickou a sociální soudržnost by také eh, bylo dobře se dívat na teritoriální nástroje pro venkov. Co se týče HDP, já jsem velice dobře slyšel pana Pipra, co se týče eh, těch opatření po HDP. Já si myslím, že HDP by mělo být pro nás hlavním kritériem uznatelnosti, hlavním hodnotícím kritériem. Podle něj se snadno eh, dají potom odhadnout kritéria toho, co se bude dít po roce 2013. A Můžeme, můžeme se tak také zaměřit na cíle 1 i cíle 2 politiky soudržnosti. To je zjednodušeně řečeno, co se týče tedy toho hodnocení eh, této politiky. Je to všechno v rukou Ian Gressle, což pro mě není eh, snadné, ale ona už si eh, ona už si vlastně zasloužila, vybudovala určité renomé a je to také dobrá zpráva, co se týče reálné chyby v politice soudržnosti. My bychom měli eh, posilovat možnosti evropského rozpočtu pomocí inovací, eh, systému sdílení rizik, partnerství veřejného soukromého sektoru. To už eh, je obsaženo Eh, tedy v, eh, v, v novém finančním nařízení a měli bychom se také dívat na reálné problémy městských oblastí Evropy. Měla by tam vstoupit koncepce makroregionů do celé té vize budoucí regionální politiky. Vím, že to je vlastně eh, téma pro vaší diskusi. Johannes Hahn asi není zvláštním příznivcem nějakých eh, nějakých eh, svatých jakoby oblastí, těch makrooblastí, ale regionální politika musí vycházet tedy z nějak nastavených regionů. Tolik tedy pro budoucnost. Především jde o to, jak e, tu politiku soudržnosti e, vložit do nějakého širšího rámce debaty o budoucnosti evropských financí. Tentokrát to nebude snadná debata, protože prožíváme e, klima frustrující, kde Evropa trpí nezbytnými úsporami a Máme německou Schuldenbremse neboli, eh, neboli eh, brzdu dluhů. Eh, to všechno ovlivňuje i možnosti a schopnosti německých spolkových zemí, takže všechno je potřeba pečlivě zvážit a zhodnotit, abychom mohli obhájit tedy explicitně evropskou politiku soudržnosti. Tolik tedy Danuto úvodem a nyní rád vyslechnu váš názor. Very much. Nesmírně děkuji. Máme tady dlouhý seznam řečníků, vážení kolegové, takže budeme odpovídat asi vždycky po třech eh, otázkách. Pan Vlan bude první. Mám tady pan Ván, je to pan Ván? Hmm. To jsem nejspíš já já bych řekl rád poměrně hodně o příštím víceletém rámci, protože je to tady hodně důležitých otázek, které se týkají strukturální politiky a fondů soudržnosti, ale chtěl bych se zaměřit pouze na střednědobou revizi, protože to je hlavní předmět naší diskuse. A mm, chápu, že členské státy jsou neochotné, aby teď podnikali takovéto dobé hodnocení, protože nepřejí si dále přispět k Evropské unii, musí dělat sami škrty, ale zároveň musí musíme zavádět nové zodpovědnosti pro Evropskou unii a pro Evropský parlament. Evidentním příkladem je eh, Lisabonská smlouva. Když hovořím o odpovědnostech, tak nemyslím pouze například vytváření nové eh, eh, služby pro zahraniční akce, ale například také věci, které se týkají sportu a kultury a určitě vy, pane komisaře, jakožto bývalý člen rozpočtového výboru, eh, velice dobře chápete tyto tlaky, pod kterými se všechny tyto odpovědnosti dostávají. Eh, přičemž samozřejmě se neustále ehm, seškrtávají věci v rámci jednotlivých položek. Ale myslím si, že by byla veliká škoda, kdybychom například škrtali u 1A a 1B, protože pokud se mě týče, to bychom měli vidět jakožto investice do budoucna budoucnosti a do ekonomického oživení, nikoliv jako prostě výdaje. Ovšem, bohužel, eh, tam, jak to připravuje rada na rozpočet na rok 2001, chtějí tam eh, se škrtat v 1 a 46 milionů a eh, 91 milionů 1B a tam pořád ještě se předpokládá také škrt 1 eh, miliarda v platbách. A myslím si, že to by možná nestačilo potom, abychom měli do financování v rámci 1A, abychom mohli financovat všechny důležité rozvojové a výzkumné projekty po celé Evropské unii a možná, že by také tady nestačily potom platby na 1B, zejména co se týče programů v rámci strukturálních fondů, které už se teď rozvíjejí a mají se rozbíhat v dalších letech, takže to mě skutečně znepokojuje. Ale teď, co se týče té střednědobé revize, myslíte si, že to je jenom taková technická záležitost v souvislosti multiletého plánu, anebo se chcete zasadit o to, aby se pořádně probrali všechny priority a aby se zajistilo, že ty priority zajistí také financování v rámci 1A a 1B, aby tady byly dostatečné zdroje do budoucnosti, aby bylo možné dále přispívat k hospodářskému oživení v Evropě. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další bude Mikal Tojda. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Eh, vy jste v tom svém expoze správně eh, řekl, že je tady určité napětí mezi těmi různými politikami a také mezi financováním. Máme nároky eh, ze členských států, které musí rozkonsolidovat své rozpočty, a EU, eh, chtějí, aby EU taky přispěla k této konsolidace. Chci se zeptat, jak se stavíte k takovému konsolidačnímu příspěvku Evropské unie. A druhá otázka eh, se nabízí v souvislosti s eurozónou. Existuje jenom málo nástrojů makroekonomické stability. Eh, já jsem doposud málo slyšel o té kohezi, jestli vlastně by měla přispívat k nějaké makroekonomické stabilizaci, nebo jestli by se uh, eh, o ní měla eh, nějak zasazovat. Já nechci nějak spochybňovat komisaře Réna, ale bylo by kontraproduktivní vlastně eh, za, zastavit, zastavit příspěvky z, z Fondu soudržnosti pro země, které mají ehm, finanční problémy právě ty země potřebují mnohem více ekonomickou stabilizaci. Jde eh, o to, že jejich ekonomiky většinou trpí sníženou konkurenceschopností a eh, proto je, se musíme spíše podílet na zvýšení konkurenceschopnosti těchto zemí. A eh, závěrem stručná otázka, jak je možné, že předseda komise Barroso najednou nalezl miliardu euro kterou vlastně eh, která má být vyplacena pro OSN pro, eh, roz, na rozvoj. Nejedná se náhodou o eh, prostředky z, prostředky z politiky soudržnosti? Děkuji, Rika Manetis. Já děkuji. Nejprve dovolte, abych poděkovala za tento vynikající úvod a já myslím, že je důležité, abychom úžej spolupracovali s komisí v oblasti financování. Jak jste řekl, rozpočet bude napjatý do budoucna. A diskuze o vlastních zdrojích, to je také diskuze velice významná. A je třeba, abychom tedy zanalizovali možnosti týkající se transakcí třeba daní, politiky eh, zdaňování. Pokud jde o to období, zde jsem skeptická, když se hovoří o pěti letech, třeba když jde o strukturální fondy a programy, které se z toho financují, to je těžko adaptovat na pět let. A co mě trochu rozčiluje tady je, to, že já jsem se zúčastnila diskuze o rozpočtu a o tom, že ten rozpočet musí být rigorózní a, e, a e, i mm, se mi nelíbí ten vztah mezi těmi tradičními politikami a těmi novými politikami, ale ten vztah v podstatě neexistuje. Většinou se hovoří pouze o solidaritě, o e, pomoci, o solidaritě, ale jaké jsou ty možnosti? které se zde nově otevírají. Třeba eh, ta Evropa 2020, hovoří se o mm, přidané hodnotě, ale třeba i ta politika soudržnosti, to je něco, co nám může pomoci pro plnění cílu, jako je zelená ekonomika, obnovitelné zdroje a tak dále, protože eh, zde regiony eh, mají velké možnosti v tomto a my jsme to opomíjeli, tu diskuzi, mezi, eh, tou, tu diskuzi o tom, jaký je ten vztah mezi tradičními politikami a novými politikami. Já myslím, že zde je třeba mít širší vizi. A dále na hledání nových priorit, třeba ve výzkumu, ve vědě. Ano, eh, já si myslím, že to je velká priorita, důležitá priorita a to je třeba do úvahy do budoucna. A teď pokud jde o kritéria, tak stručně bych řekla, že s vámi zcela souhlasím, že HDP musí být jeden z hlavních kritérií a také i um, Další máme kritéria jako stárnutí populace a další nové výzvy před námi stojí. Závěrem dovolte, abych vás požádala o názor ehm, týkající se mm, politiky dopravní. My jsme vedli velké diskuze o tom a váš kolega, pan komisař Kalas, ten mm, předložil mm, mm, i svoje představy, které se týkají e, dopravy a vlastních zdrojů, které by měly e, existovat v oblasti dopravy. Děkuji. E, tady máme Eh, určitou představu o tom, jak se bude diskuse nadále ubíjet. Nebudou to zřejmě soudě podle počátku eh, snadně vyvíjet. Pan Klaus, děkuji za eh, toleranci, že to špatně vyslovuje. Vím, že už při naší logice revize jsme za eh, požadavky parlamentu, protože my jsme chtěli vlastně se dostat do souladu s Lisabonskou smlouvou, než, aniž bychom dělali více uspůsobení, než je podle této nové smlouvy nezbytné parlament a to je jasné stanovisko, které můj kolega Remy Berger, vys, vys, Berger eh, vys, vyslovuje, by bylo, aby to byla spíše politická práce, nejenom uspůsobení Lisabonské smlouvě a zítra bude Koby hlasovat o pozměňovacích návrzích k jeho zprávě. A snad by to pak mohlo naznačit, co to bude konkrétně znamenat. Um, ne takové seřízení, nejenom uspůsobení, ale i taková politice, politická debata, protože tady je samozřejmě mnoho uh, Ehm, otázek, o které jde, ale musíme v rámci kvantifikace mít právní základ. Proto my prostě chceme všechno udělat tak, aby to bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou. A už eh, máme poznávací návrh k rozpočtu 2010 v souvislosti například eh, se zahraniční službou, vnější službou. Jedná se o 9,5 eh, miliard, ale není Není to úplně populární mezi evropskou veřejností, kdyby se znavyšovaly administrativní výdaje. Ale to je jaksi první věc, která je viditelná v rámci Lisabonské smlouvy, tato eh, vnější služba. Co se týče sportu a kultury, pak eh, tady se jasně hovoří o strategii, kterou parlament provádí i na rok 2011. A to si myslím, že je docela prosaditelné, uskutečnitelné, aby to bylo viditelné už v rozpočtu na rok 2011. Tady si dovedu představit, že budou velice konkrétní pozněvací návrhy e, ze strany zpravodaje pro rozpočet. Upozorněte také na některé škvrty, e, zejména v rámci kapitoly 1a i b. A to je vlastně paradox, eh, rozpor mezi prohlášením a realitou. Většinou všichni říkají, že Evropa by měla vydávat více v rámci zvýšení konkurenční schopnosti, tak aby obstála. Ale tak jako tomu bylo při vyjednávání 2005 a 2006 právě tady došlo k největším škrtům. Byla to nejméně politicky obhajovaná část rozpočtu a jsou tady škrty bez ohledu na prohlášení, že bychom právě na výzkum a konkurenční schopnost schopnost Evropy vydávat více. Teď se děje něco velice podobného se škrty, které dělá Rada, protože my jsme 96% navýšení na rok 2011 v porovnání s rokem 2010 se za mě soustředili v rámci kapitoly 1a a 1b, protože to, co jde dopředu, a to by měl být dobrý signál eh, v Evropě, to je právě um, soudržnost a měli bychom tedy dát, vynaložit o miliardu více v roce 2010, než kolik bylo předpokládáno původně v programu v rozpočtu na roku 2010. Protože teď se tam všichni vrhají. A to tež by mělo být i v roce 2011, 12, 13, 14. Já bych rád obhajoval takovéto výdaje, protože jedná se i o e, investiční náklady, které vlastně přispívají přispívají eh, jako ty malé proti krizové balíčky, které potom mají multiplikační eh, efekt co do tvorby například pracovních míst. A to je velice důležité. To se dostávám i k otázce pane Tojera. Eh, to je, zase je tady ten protiklad mezi ehm, tím, co je třeba dělat mezi pozdrženími a mezi úspornými opatřeními. A e, myslím si, že investiční peníze v evropském rozpočtu by měly přinést další hodnotu. E, I v období právě e, úspor, teď se hodně škrtá na investicích ve Španělsku, ve Spojeném království, v Německu, v ostatních členských státech Evropy. A my bychom mohli přispět k tomu, aby se pokryla tato mezera prostřednictvím strukturálních fondů, ale hlavně by to měly být investice investiční finanční prostředky, které mají multiplikační efekt. Tím reaguje i na to, co říkal pan Tojera, a reaguje na jeho otázku, eh, protože si myslím, že my můžeme tu hádanku docela dobře vyřešit i s našimi skromnými prostředky eh, se strukturálními fondy. Nemohu úplně přesně říci, co by, kde by se mohl eh, vzít zdroj miliardy na vývoj, ale víte, my jsme v posledu vždycky tak tvořiví, když dochází k dohodovacímu řízení, takže vždycky se nám daří najít peníze na Galileo, na potravinovou pomoc, na program oživení. Jedná se o flexibilitu, která je zapotřebí a kterou bychom měli obhajovat i v rámci eh, víceletého programu. Paní Maner. Já bych nechtěl příliš mnoho hovořit o zdanění, spíše bych hovořil o vlastních zdrojích v rámci smlouvy, nikoli zdanění, protože to už je taková děsivá terminologie. Jedná se o to, zda bychom se měli snažit eh, snižovat eh, národní příspěvky bezprostředně do rozpočtu, aby ministři financí měli tak, tak eh, ulehčenou práci konsolidace. Oficiálně se, neoficiálně se to pozvu, diskuzi, oficiálně se to kritizuje, tak to teď vypadá, ale my se snažíme najít možnosti, jak snížit národní příspěvky, tak abychom jim usnadnili život při konzolidaci financí. Ale ať už se nastoluje jakýkoliv návrh, ať se jedná o zdanění finančních transakcí nebo cokoliv jiného, vždycky je to prostě příjem, který by se vlastně nedostal do evropského rozpočtu a my strašně potřebujeme další zdroje zdroje financování, ale zase se jedná spíše o národní než evropské možnosti, takže jsem tedy docela skeptický a snažím se alternativy předkládat co nejneutrálněji. Mohu s vámi, paní Mener, souhlasit, že eh, pět let by mohlo velice rychle otevřít nové rozpory o peněžních prostředcích. To ještě uvidíte v dalším roce, co Evropu dělí a nikoliv, co Evropu sděluje a co nespojuje. Takže za pět let bychom měli realisticky očekávat, že po dvou letech vstoupíme do dalšího kola vyjednávání a to na základě úvodního eh, vývoje finanční perspektivy. Teď už se dostáváme do třetího a pak do čtvrtého roku. Tehdy teprve už máme opravdu výsledky programování. Takže já nejsem velkým zastáncem těch pěti let. Toto bylo um, stanovisko, které bylo úmyslně zvoleno po prvním testu. První finanční perspektiva byla po pěti letech, ale ono to bylo vlastně více. Raymond Berger tvrdí, že bychom Eh, se měli přizpůsobit volebnímu období parlamentu. Já jsem si myslela, že bychom ho měli naopak zvýšit na sedm let toto volební období a to je změna, která také nebyla vzata z jakéhosi důvodu v potaz. 2012 až 20 a přizpůsobování nové strategii, to je poměrně umělé. My moc nenavyšujeme, my hlavně hledáme ty výdaje, které by eh, vedly k rychlému a inkluzivnímu zelenému růstu, než abychom navyšovali různé kategorie výdajové. Ale samozřejmě bude třeba zase eh, být v souladu s filozofií 2020, to by mělo být součástí reorientace evropského rozpočtu. Já jsem řekl jasně, že já jsem pro integrovanou politiku soudržnosti. Jsou tři oblasti, kde se jasně činí pokus o větší nezávislost, kromě Evropského sociálního fondu. Jedna je doprava, to se týká evropských sítí, druhá je energetika a třetí je klima. Je, moje stanovisko je takové, že hájím integrovaný přístup a snažím se hledat finanční prostředky v rámci územní soudržnosti a nechci to dělit na příliš mnoho eh, fondů, protože to pak také vede k navýšení administrativních výdajů. Jestliže nám jde o eh, víceméně nezávislost, pak Jedná se i o administrativní náklady a není to moc eh, moderní téma, ale mm, tady nejde jenom útok na evropský eh, rozpočet, tady se jedná o kredibilitu evropských projektů v souvislosti s administrativními eh, náklady. Možná, že to není až tolik, kolik si lidé v Evropě často představují. Není to sice největší součást rozpočtu, ale je to ta nejsnazší část, jak jak napadat evropské projekty, nejenom rozpočet. Děkuji. Děkuji, John. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Minulý týden se sešli zástupci východního Walesu, aby diskutovali o e, mm, mm, rozpočtu a vydali závěrečné prohlášení a jde o to, abychom, vydají ho příští měsíc a jde o to, abychom e, mm, věnovali dostatečné investice, e, dostatečné peníze na investice, protože 39 stávajících projektů, jak to vypadá v příštím programovacím období, bude dotčeno. 15 projektů bylo vytvořeno v rámci regionálního financování, 18 strategických projektů a 16 projektů bylo financováno financováno ze sociálního fondu a 12 pracovních míst závisí právě na tomto financování u nás. A to všechno eh, hm, bylo tedy vytvořeno v rámci těchto programů a eh, zde i vlastně to představ, hm, hm, to znamená pouze 55 miliard euro, eh, ale je, je to pouze 5%, ale hovoří se o 12 bilionech, které by, 3 bilionech, které by měly být vyčleněny na příští programovací období. A to, mm, ty škrty budou mít velký dopad na Wales především, protože tam e, teď se vytvoří, vytváří celá řada nových pracovních příležitostí díky tomu ve veřejném sektoru a e, tady vznikne taková mezera, černá díra a což znamená ještě zhoršení bídy ve Walesu, protože Wales již trpí jednou z největších nezaměstnaností ve Spojeném království. A mm, to, eh, mm, mm, a jsou to eh, peníze, které tedy potřebujeme v našich obcích. Já zde mm, tedy tyto eh, eh, finanční eh, prostředky. Mm, my si musíme uvědomit, že my jsme velkým, druhým velkým přispěvatelem do rozpočtu EU a o tyto peníze přicházíme a zhoršuje se bída u nás. Dále, hovoří se o strategii 2020. Já chci, aby nejprve byla vytvořena analýza dopadu. Komise, aby provedla analýzu dopadu, aby řekla, jaký bude negativní dopad toho, že se sníží finanční financování, že se sníží podpora a jak zabránit tomu, aby Wales se nedostal na tu spirálu recese. To je moje žádost na vás. Děkuji, Johne, a paní Ramona Manesku. Mulțumesc. Prosím, eh, mulțumesc domnului comisar. Děkuji, já chci poděkovat panu komisaři za Eh, úvod a také chci říci, že jsem že s potěšením kvituji, eh, že sdílíte můj názor, tedy podporujete obce, eh, kraje, regiony, podporujete soudržnost a doufejme, že tedy nás budete nadále v tomto podporovat. Vy jste i vyjádřil podporu obcím a krajům a já chci tedy dodat, že je třeba více investovat do vzdělávání mm, úředníků a volených zástupců těch různých e, úrovní e, územní samozprávy, protože ti to právě potom přímo e, řídí ty operativní programy z titulu politiky soudržnosti. Já se ptám, myslíte si, že komise a vy sám mohli byste podpořit nějaký takový projekt eh, zaměřený na vzdělávání, eh, eh, výměnu zkušeností mezi zástupci různých regionů? Myslíte si, že by to šlo a že by toto přispělo reálně právě k lepšímu řízení, k lepší zprávě evropských projektů a vůbec k lepší zprávě finančních prostředků z evropských fondů? A teď, mm, mm, pokud jde o mm, to, o tu nutnost ponechat si politiku soudržnosti, což je základní předpoklad rozvoje EU, to jste sám i zde zdůraznil, a to všechno musí být souladu s tou strategií 2020. Politika soudržnosti to není nějaká charita, to se nutně netýká jenom solidarity, ale rozvoje soudržného, tedy koherentního, efektivního rozvoje různých regionů s cílem eh, snižovat rozdíly a eliminovat rozdíly mezi regiony. A já se ptám, jaký je váš názor týkající se budoucnosti politiky soudržnosti z pohledu rozpočtového? Myslíte si, že bychom měli zachovat si stejný rozpočtový rámec? To znamená, mm, je třeba eh, si zachovat stejné ty principy i ty finanční částky vyčleněné na politiku soudržnosti, anebo eh, to vidíte jinak a pokud ano, tak jak? Děkuji, pane komisaři, paní Manesku je koordinátorkou ALDE a nyní Konstanca Krel, koordinátorka za socialisty. Děkuji, paní předsedající. Eh, pane komisaři, já jsem velice potěšena, že vás zde mohu pozdravit a doufám, že půjde o dlouhou spolupráci na přípravě budoucí politiky soudržnosti mezi námi. Já chci hovořit o třech bodech. Já osobně uh, si nemyslím, že je dobré, uh, abychom tady měli uh, abychom tady, ady, abychom tady dávali do nějaké vztahu sankce, které se eh, vlastně eh, uvalí na členské státy, které budou navazovat vlastně na jejich úspornou politiku. Mě by zajímalo, eh, jak byste hodnotil jiná opatření, jestli to všechno nevisí ve vzduchu a politika soudržnosti, která představuje velký díl evropského rozpočtu, jak to všechno eh, vlastně eh, vidíte v té vzájemné soustažnosti. Co se týče dopravy, tam už jste mi napůl eh, odpověděl. Já mám takové určité obavy a od komise také jsou vysílány určité signály čas od času, že dochází ke stále intenzivnější sektoralizaci politiky a že se také v rámci politiky eh, soudržnosti eh, jsou pokusy eh, opatřit peníze pro různá odvětví. Odvětví dopravy, pak máme ochranu ochranu životního prostředí, úspory energie a to všechno vlastně se snaží různí lidé vlastně narazit na politiku soudržnosti, ale ta s tím nemá nic eh, co dělat. Eh, podpořil byste takovou sektoralizaci, anebo řeknete komisi také někdy v těch grémích ne k takovému to vývoji? A za třetí, eh, myslím, že v tomto výboru máme širokou většinu, že by to měly být alespoň že by to mělo být alespoň sedm let co se týče těch dvakrát pět let, eh, jak to zmínil předseda Barroso nedávno v plánu komise, myslím, že by to bylo lepší, protože by to bylo vlastně dostatečně dlouho na dobré provádění politiky a také eh, Myslím tedy těch sedm let, protože těch dva, dvakrát pět let by podle mě nebylo eh, příliš eh, užitečné. Jak vy sám osobně byste si to představil? Děkuji a pan komisař odpoví. Děkuji, pane Baftone. Eh, přednesl velice eh, silný argument ve prospěch eh, kohezní a regionální politiky a mluvil na základě Walesu, na zkušenosti z Walesu a vlastně stejný popis by se hodil i na Cornwall, ku příkladu, když už hovoříme o Velké Británii. Jak vypadá tedy uznatelnost konkrétních regionů eh, z těch 281 regionů v Evropě. Na to už máme teď jasný obrázek na základě určité metodologie, kde se praví. A to také je v reakci na otázku pana Manesku Jenže to všechno nebude stačit v budoucnu eh, na to, abychom eh, vlastně zůstali u té berlínské metodologie. Mimo těch eh, čísel o konvergenci potřebujeme splnit ještě dalších cíl a máme také oblasti se statistickým účinkem. Potřebujeme nalézt dobrou vlastně reakci mezi 70 a 90 procenty. My potřebujeme modifikovat tu berlínskou metodologii, tím také odpovídám na otázku, eh, která se týká Walesu, jakým způsobem eh, získat evropskou podporu eh, pro kohezní politiku. Berlínská metodologie by byla vhodná, ale s určitou modifikací, abychom také nepřišli o podporu. Španělská a e, východních spolkových zemí. Každý, kdo byl někdy e, ve bývalém východním Německu, ví, jak tam jsou tedy e, ty oblasti vlastně na tom a jsou i další oblasti Evropy, které stojí, které čekají na to, aby se dostaly na tu příjmovou stránku regionální politiky a politiky soudržnosti. a my si nemůžeme dovolit mnoho těch, kteří, eh, progr- kteří prohrají. Eh, to je jasné, to jsme se dohodli eh, v rámci všech 27 zemí. My si poražené nemůžeme dovolit a proto ty nabídky musíme správně nastřelit. A když si představíme konkrétní dopady této základní filozofie, že vlastně budeme Eh, vlastně postupovat bez poražených a jinak, že se nám nepodaří dosáhnout dohody, tak se nám eh, tak vykreslí oblast politiky, která odpoví na eh, ty vaše problémy. Je to také reakce na otázku pana Manesku. Nestačí tedy berlínská Eh, eh, metodologie, ale z ní eh, pro budoucnost budeme vycházet. A co se týče městských aglomerací, tam jde o akumulaci velkých problémů v Evropě a my musíme nalézt odpověď i pro velké aglomerace, abychom je získali na svou stranu nebo na stranu rozumné regionální politiky. Je to vlastně Eh, jasné, že ve velkých aglomeracích dokází k velkému nahromadění problémů, které je třeba také řešit i za tedy eh, skromné pomoci evropského rozpočtu. Já nehovořím o proporcích, já už jsem vyprovokoval tedy určité názory na, ty, na to budoucí nastavení proporcí, ale máme finanční perspektivou Eh, perspektivu a eh, ta eh, kohezní a regionální politika tam představovala 17-16%, teď je to 36%, takže dochází k určitému vývoji. U zemědělství to nemůže jít také stejně. To není možné, aby ten vývoj výdajů na zemědělství se vyvíjel stejně, tedy to musí být jasně řečeno. Musíme také někde získat ehm, peníze na výzkum, protože to je také veliká ambice eh, Evropy, ale nebudu se pouštět do detailních ehm, analýz, protože já i poté, co jsem teď toto řekl, čekám ostrou reakci z výboru Agri. Ale když hájíme evropský eh, rozpočet, tak musíme nalézt tedy prostě správné proporce, správné správný poměr proporcí těch různých oblastí výdajů a musíme hledat novou legitimizaci, která bude vhodná pro 21. století eh, pro všechny tyto velké eh, výdaje. Paní Kryl, ano, proti sankcím. Eh, to není ještě zcela jasný mechanismus korektivů, Eh, z článku 136 Lisabonské smlouvy vyplývá tedy určitá interpretace, ovšem pouze pro eurozónu. Chcete-li, eh, máte-li balíček, která, který se má týkat všech 27 zemí a nejenom eurozóny, tak eh, vlastně budeme mít rozpočtové dopady, ale je potřeba postupovat opatrně. To máte úplnou pravdu. Co se týče recese, když tedy sebereme peníze ještě eh, těm neukázněným členům pomocí tedy eh, tedy eh, škrtů a potrestáme je nástroji politiky soudržnosti, tak je se jich situace pro budoucnost ještě zhorší. Nebudou schopni splácet dluhy dříve. Půjde o vlastně pozdržení plnění závazku třeba na dva roky a určité nebo eventuální škrty eh, v platbách v rámci politiky soudržnosti, to je možné udělat až po určitém eh, uplynule, uplynutí období. Eh, s těmi sankcemi je potřeba počkat a jsou to delikátní nástroje, nemůžeme ještě zhoršovat ekonomickou situaci zemí, které jsou na tom tak jako tak špatně. To také vlastně nastínil pan Tojer to jsem vlastně nestačil na to zareagovat v těch svých prvních odpovědích, ale měli bychom se z té krize poučit. Měli bychom mít určité nástroje na to ukáznění eh, těch zemí, eh, a to i v oblasti prevence. A myslím, že to je zcela jasné obecné uvědomění. Ale jak zabránit tomu je, eh, ještě dále zhoršit postavení oblasti nebo země, která už tak jako tak je na tom špatně, to je také další úkol. Já už jsem řekl na komisi, že jsem eh, proti eh, vlastně disintegraci a sektoralizaci evropského rozpočtu. Ale i přesto bychom měli eh, poskytnout určitou viditelnost Evropskému sociálnímu a Evropskému sociálnímu fondu. a potřebujeme určité záruky pro ESF, eh, e ale, ESF, e ale ne více. Myslím, že i strukturální fondy a jejich politika nám propůjčí určitou eh, viditelnost. Eh, další otázka, sedm let, já jsem pro ně. Po pěti letech opravdová revize já bych i přistoupil na 5 plus 5 a uprostřed by se provedla revize, kdyby ta revize znamenala, že nám zbudou ještě určité rezervy pro budoucnost. Bez rezerv vlastně nelze hovořit o revizi. A bez eh, rezerv by to byla pouze teoretická eh, revize, která by neměla žádný smysl. Já mám trošku strach, že E, vlastně další finanční perspektiva bude nesena velice pesimisticky vzhledem ke stávajícímu klimatu v Evropě. My teď se díváme do budoucnosti e, dost pesimisticky, díváme se na Evropu i euroskepticky a to není dobré pro racionální diskusi o budoucnosti a proto se mi také méně zamlouvá ta alternativa 5 plus 5. Máme ještě sedm přihlášených a zbývá nás pouhých 20 minut. Proto vás prosím, stejně jako pana komisaře, o maximální stručnost. Tak nejprve bude Evgeni Kyriov, prosím, a maximální stručnost. Ano, děkuji, pane, paní předsedkyně. Bude to opravdu e, stručné, protože některé konkrétní otázky už byly položeny i zodpovězeny. Pane komisaře. já vám děkuji za velice upřímnou výměnu názorů. Já jsem velice rád, že jste sám zástupcem nového členského státu a že jste v této funkci a zaujímáte takové stanovisko. Protože už vidím, že opravdu politika soudržnosti je pro nás velice důležitá. Všichni jsme vysoce ocenili zatím výsledky politiky soudržnosti. Hodnotíme ji jako výzkum, samozřejmě to, jako úspěch. Samozřejmě, že to není šípková růž, růženka, ta se neustále vyvíjí, ale jsou tady snahy také její závažnost snížit. Co se týče toho snížení o miliardu dola, eh, euro, to si myslím je zcela jasně nepřijatelné a to nejenom ani nebo ani ne tolik kvůli politickým důsledkům, jako spíše je to nepřijatelný politický signál. Já také naprosto Eh, chápu, že už se tady objevuje určité zklamání, frustrace. V tomto ovzduší žijeme, ale bohužel to také vede k tomu, že se vytrácí smysl solidarity. A v některých eh, kruzích se z toho stává málem neslušné slovo. A politiku soudržnosti bychom měli vidět jako určitý test – protože nedostatek solidarity, absence solidarizace by mohla vést eh, k úplně jiné situaci v Evropské unii v budoucnosti. A já, pane komisaři, eh, se věřím, že opravdu nové členské státy nebudou těmi, které by prohrály v důsledku toho, snad nikdo neprohraje. Pro další? Já, vielen Dank. Děkuji. Krátká poznámka k DPH HDP je eh, politování hodné, eh, co jste řekl, pane komisaři, řekl, co se týče komise, protože jinak by vlastně eh, byli trestáni ti, kteří jsou vlastně nejpilnější a mají nejvyšší tvůrčí potenciál. Já mám otázku těm mechanismům sankcí na rozdíl od jiných zde zastávám ten názor, že vlastně bychom měli mít určité automatické nastavení nejenom eh, co se týče peněz z politiky soudržnosti, ale i ostatních financí. Eh, jedná se o určité země, které třeba mají eh, peníze z fondu soudržnosti nevyužívají. Eh, moje otázka se týká eh, fondu pro záchranu eura. Ten je naplánován na tři roky. Co bude potom? A eh, souhlasíte s tím, o čem se hovoří v Econ, ve výboru Ekon, že bychom vlastně se měli uvažovat o konkurzním řízení pro celé státy a také jak bude vypadat ta situace potom? Sean. Kdekoliv. Já se omlouvám, nesedím na svém místě. Děkuji eh, paní předsedkyně a děkuji panu komisaři za velice otevřenou a zřetelnou eh, prezentaci jeho stanoviska. Já se vynasnažím být eh, stejně Eh, koherentní. My, myslím si, že potřebujeme vlastní zdroje na evropské úrovni a také si myslím, že nikdy nebudeme v situaci, kdy bychom mohli hovořit eh, jedním hlasem a jednat jako jeden organismus, dokud se něco neudělá k tomu, abychom mohli dosáhnout určitého nezávislého financování. Proto se chci zeptat, jaké nástroje se zvažují, které by mohly být eh, užitečné, nemyslím jenom danění, ale například euroobligace a podobně. Za druhé, zmiňoval jste možnost, že by se kulturní rozpočet mohl snížit. Myslíte si, pane komisaři, že by se mohl právě v této době snižovat a okolik? A to tež se týká i po financování soudržnosti, politiky soudržnosti. Horkým bramborem je momentálně otázka HDP. Ptám se, zda si dovedete představit, za jakých okolností eventuálně by jiné faktory než HDP, pokud by byly relevantní, mohly být zvažovány. Pak sport a turistika ty byly zahrnuty, nebo respektive jsou tady alespoň určité kompetence Evropské unie i v této oblasti v rámci Lisabonské smlouvy. Ptám se tedy, za na to bude rozpočtová položka a to zvláště s ohledem na ekonomické možnosti v oblasti sportu i turistiky. A nakonec se jenom říci, že s vámi naprosto souhlasím, pane komisaři, co se týče sedmiletého mandátu pro Evropský parlament. Myslím si, že to by bylo ideální a bohužel to v Evropské smlouvě, pardon, v Lisabonské smlouvě není. Děkuji. Euh, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Váš kolega, eh, komaneř eh, Johannes Han se vyjádřil eh, veřejně proto, že bychom mohli eh, fúzovat různé evropské fondy a také i se vyjádřil eh, v tom smyslu, že bychom měli dát novou orientaci té politice regionální politiky směrem k metropolím, tedy k aglomeracím, k velkým městům. A já se ptám, jak to bude vypadat potom v rozpočtu. A ptám se, zdali především pro ty regiony cíl 1 a cíl 2, zdali tam to bude znamenat eh, snížení finančních prostředků. Já mm, eh, mm, zde eh, si myslím, že ano, u cíle 1 dojde ke snížení finančních prostředků a nebude to, eh, nebude to znamenat nějaký nesoulad potom, protože na jedné straně vy eh, tvrdíte, že je třeba pomáhat těm problematickým regionům, aby mohli dohnat to svoje spoždění a mm, a mm, mm, na druhé, straně, mm, na druhé straně se snižují finanční prostředky vyšleněné tedy eh, těmto regionům eh, cíl 1, cíl 2. Děkuji. Pan komisař, prosím. Já si myslím, že jsou tady různá očekávání a říkáte, že jsem eh, velice koncizní, takže teď si mohu něco třeba vybrat, něco pominout, tak to je velice pohodlné stanovisko. Já bych zareagoval na pana Kirilova, na jeho obavy a argumenty. Eh, jaké je současné ovzduší? Eh, často evropský rozpočet je vnímán jako eh, evropský rozpočet pro eurokraty a musíme eh, se snažit lidem vysvětlovat v rámci PR, že se jedná o studenty, o program Erasmus, že se jedná o lokální investice ve prospěch regionálního vývoje a tvorby pracovních míst. Nejsou to tedy peníze na eurokraty, ale je to dodaná hodnota prostřednictvím nástrojů, které fungují lépe na komunitární než na národní úrovni. Ale to není obecně sdílené stanovisko, protože obecně se na to lidé dívají, že to jsou peníze, které jdou do kapes eurokratů a Bruselu. Bohužel. Teď, co se týče otázky ohledně sankcí. Ty fungují, pokud jsou automatické ale s určitou tolerancí. Musí se jednat ale spíše o státní nebo regionální toleranci, jako se to vysvětlovalo například v roce 2005, jinak by to bylo příliš rigidní. A tím bych zareagoval na paní Kral, že bychom vlastně mohli zhoršit postavení v několika oblastech a nezlepšili bychom disciplínu, protože eh, sankce, tedy bohužel, ty eh, se mají týkat ministrů financí a nikoli v konečných beneficientů, protože i jestliže to se nejedná sankce, které se týkají jenom eh, fondu, soudržnost, fondu soudržnosti, jakýchkoliv převodů. Teď se o tom vedou argumenty v komisi. To byla další příležitost aby se eh, založili sankce na stávajících nařízeních, ale vlastně se to neskoušelo. Bylo určité výjimky, například vůči Bulharsku, ale tam to mělo jiné důvody. Neboli jako obvykle politická vůle utvářet sankce je velice důležitá, protože když mělo by to být, jak, tedy když to bude rigidní a když to bude skoro automatické, ale mělo by to být tak, aby to náhodou nepoškodilo konečného beneficienta. Musíme tedy postupovat velice delikátně, používat tuto, tyto nástroje velice citlivým způsobem. Stabilizační fond, to je dočasná záležitost. A od začátku toto bylo i německé stanovisko, aby neriskovali, že budou potom pořád platit za jiné, protože tady byla příliš pružná interpretace Lisabonské smlouvy, aby někdo pořád nenesl odpovědnost za um, nesplácené půjčky někoho jiného. Zatím je to na tři roky. A zatím není žádná oficiální žádost o to, aby se to prodloužilo. Jedná se o stabilizační mechanismus, kde jako záruka funguje vlastně rozpočet. Já si dovedu představit, že přijdou iniciativy, ale jenom za toho eh, předpokladu, že, že jiný stát než Německo by požádalo o eh, peníze. Protože pokud by se to na sebe navršilo jako sněhová koule, tak by se mohlo stát, že by se ten eh, mechanismus musel rozšířit, ale budeme doufat, že Řecko bylo jediným státem, které tak zoufale tuto pomoc potřebovalo a proto tento mechanismus byl takto aktivován. A když se aktivuje, tak to ještě neznamená okamžitou angažovanost rozpočtu, protože se samozřejmě očekává, že beneficienti splatí půjčky. To je i případ Řecka, ale tedy zatím je to zvláštní nástroj, který byl řízen na dobu pouze tří let. Pan Kelly eh, položil eh, celý eh, katalog otázek, takže snad eh, bude lepší, protože my se, se občas scházíme, když si to někdy říkáme bilaterálně v rámci jiných výborů, při jiných příležitostech pak se vám vynasnažím odpovědět, protože vy jste začal otázkou vlastních zdrojů. A to je od samého začátku kontroverzní otázka, proto já bych raději teď na to nechtěl reagovat, abychom se vyvarovali eh, zase velký, dalším palcovým titul, typ, tulkům, že eh, Evropa sahá do kapes daňových poplatníků, aby financovala své eurokraty. To je velmi citlivá věc, ale myslím si, že v dlouhodobém horizontu tady musí být ta stabilita založená nejenom na národních příspěvcích, ale i vlastních zdrojích. Možná, že dlouhodobě taková eh, pozornost tady eh, potřeba opravdu bude. Hamilton varoval jeden ze zakládajících otců USA, že jestliže ve Washingtonu budete se spoléhat jenom na příspěvky, požadavky, pak nikdy nevytvoříte skutečné ekonomické řízení. Ale jak víte, pan Brown nedávno na to eh, reagoval tak, že říkal, minule jsme to zkoušeli novými daněmi, ale přišli jsme kvůli tomu o Ameriku. Takhle zareagoval pan Brown na připomínku eh, otce zakladatele Hamiltona. Takže prosím vás o toleranci vůči mě, protože já vidím, že Danuta už mi říká, že mám málo času a ten váš katalog obsahoval sedm otázek. Takže prosím, eh, zodpovím to bilaterálně, abych mohl ještě odpovědět také panu Oro. Jedná se o mechanismu pro aglomerace. Samozřejmě, že to nemůže být eh, cíl jedna, protože to nespadá do cíle jedna. To by mělo být eh, jiný technický nástroj. Já vám teď nemohu ještě říci, jaká by byla struktura, ale je to v představě eh, na politiku soudržnosti po roce 2013. Týká se to tedy aglomerací. Ale teď ještě nemáme strategickou knihu eh, týkající se soudržnosti a ta by měla být teprve v, eh, v listopadu, nejpozději na začátku prosince a tam se bude jednat i o soudržnosti po roce 2013 a tam by mělo být už řešení. Zatím na jeho technických um, podrobnostech pracuje komise a Johannes Hahn o tom velice dobře ví, že to vlastně eh, byla jeho myšlenka. On sám je z Vídně, je to velice důležité místo, ví, jaké jsou tam problémy s aglomeracemi, ale zkrátka to není cíl, či, cíl jedna. Děkuji a zvláště děkuji panu Kelly za to, že má porozumění, že neodpovídám ani na jednu otázku, že jenom říkám, že otázka vlastních zdrojů je velice citlivá záležitost. Ještě máme zde čtyři řečníky, to bych chtěla připomenout a e, měla by to být stručně pan van Visteneroy, který je koordinátorem za EPP e ve výboru Regi, potom paní Schretter, místo eh, koordinátorka za zelené a pan Oldřich Vlasák z ECR ještě. A, hm, takže prosím kolegové, eh, již vlastně eh, bereme čas z dalšího bodu tak stručně. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že by bylo užitečné ještě, abychom i hm, v diskuzi pokračovali někdy jindy, protože dnes eh, mm, se hovoří o eh, nutnosti třeba efektivního plánování. Eh, rok 2014-2020, to je to příští programovací období a je pravda, že minule již proběhly velké změny v rámci a pořadu let. My jsme šli tou cestou nejnižšího společného jmenovatele, kdy jsme přijímali změny a teď to vypadá, že mm, se to všechno nějak zrychluje. Vy jste zmínil otázku plánování. Programování je důležité, abychom se ponaučili z předchozího období plánování, ale co ještě důležitější, je, že před pár lety my jsme vytvořili interní pracovní skupinu, která připravila usnesení, kde byla nastíněna naše vize regionální politiky a vlastně již my mm, mm, nemůžeme přijímat nějaká, nějaké polovičaté vize. Tady mm, jde o to, že naše politika soudržnosti musí vycházet z premisy, že se bude týkat všech regionů. Vy jste hovořil o nutnosti investovat do rozvoje. Ano, to musí být ta cesta. Musíme jít cestou nových výzev, nových problémů a ne se zabývat těmi starými. Nechci vystupovat nějak negativisticky, ale uh, i mm, zde došlo tedy ke škrtům finančních prostředků, ale i přesto všechno musíme stimulovat regionální rozvoj. Tudíž nemyslím si, že bychom eh, měli tedy tady my v Evropském eh, eh, parlamentu eh, tedy začít hlasovat o škrtech v různých fondech. My jsme mm, se již vyjádřili k tomu fondu pro dopravu například o hlasování. A mm, otázky vy mm, jste hovořil o té velké přeshraniční infrastruktuře a vy jste hovořil o tom, že ty investice zatím nejsou dostačující. Pan Barroso ten sám hovořil o e, nových e, e, projektech, když hovořil o stavu Unie. A, takže můžete se k tomu vyjádřit. Schletter. Elizabeth Schletter, prosím. Já budu stručná a mám konkrétní otázky, ale nejprve ještě poznámku k sankcím. Myslím, že je špatné, když se využívá strukturálních fondů eh, na to, aby se na eh, makroekonomické funkce, eh, sankce, promiňte. A moje otázka se znovu týká toho trvání. Vy původně jste byl v výboru pro rozpočet, tam to eh, hrálo velkou rolu. Tento, roli tento výběr je toho názoru, že pět let vlastně na strukturální eh, politiku není vůbec možný. Eh, když se to připravovalo v tomto parlamentu, ani, ani pro regiony. Prostě to takto fungovat nemůže. A ty diskuse byly budou, budou tvrdé, ale já si vůbec nemůžu představit, že by se to prosadilo. Já jsem v tomto parlamentu dost dlouho a Hovořilo se to o tom i v období 95 eh, až 99, tehdy se to zrušilo. A teď konkrétní otázka. Momentálně existují inovace, co se týče eh, kruhového financování v rámci tohoto eh, období a ty jsou blokovány, když v těch regionech se vytvoří nějaký, nějaké inovace. Jak se k tomu stavíte? To je z hlediska rozpočtové politiky velice relevantní, když jsou tedy návrhy kruhového financování, třeba na obnovitelné energie nebo sanace budov. Jak se vlastně k tomu staví eh, komise eh, pozitivně, nebo řekne, že to nespadá pod to nařízení, nebo jak to řeší. A moje druhá otázka se eh, týká toho, že je známo, že se pokusí, že se pokoušíte vlastně Eh, sjednotit ty finančně, finan, finančně technická eh, pravidla. Eh, my se na to díváme kriticky pro oblast regionu, protože to nebude fungovat, zvlášť co se týče malých projektů. Provedli jste nějakou studii proveditelnosti pro to, jak by to vypadalo vlastně, na, jak by se to odrazilo na projekty pro malé regiony? Děkuji. Oldřich Vlasák. Oldřich Vlasák, potom Ricardo. O, vážený pane komisaři, já jsem také nesmírně rád, že můžeme eh, tady s vámi diskutovat a že vnímáte důležitost eh, politiky soudržnosti. Eh, je potřeba si uvědomit, že chceme-li nastartovat v současné době hospodářský růst, musíme se podívat, kde se tvoří a jestli se 70 a 80 evropského HDP tvoří v oblasti velkých měst a velkých městských aglomerací. Musíme se také ptát těchto měst, eh, jestli nepotřebují pomoc, jestli někde nejsou nějaké problémy. Proto se tedy ptám, jak budeme do budoucna dodržovat partnerský přístup, který je všude prezentován, a jak bude zajištěno to, že se zeptáme těchto municipalit, eh, co potřebují, kde jsou problémy a v čem by potřebovali pomoc. Druhá otázka se týká realizace úspor. Myslím si, že to váže na energetickou bezpečnost, soběstačnost a chceme-li někde ušetřit, opět jsou to města, které mohou za málo investic relativně hodně věcí ušetřit. Ať už se jedná o ekologickou dopravu, ať se jedná o zateplování budov, ať se jedná o městské osvětlení. Proto se ptám, jestli do budoucna budeme tyto fondy pro města nějakým způsobem navyšovat nebo jestli zůstanou ve stejné úrovni. A poslední věc, kde bych chtěl eh, navázat na paní Ramonu Manesku, která se ptala, a já to považuji za velmi důležité, na jakési školení eh, pro eh, zastupitele, čili pro, pro ty municipality. My jsme tady dlouho diskutovali v našem výboru takzvaný program Erasmus pro zastupitele, pro členy městských zastupitelstev. Jaký je váš názor na podporu tohoto nástroje? Děkuji. I Ricardo Cortes Lastra. Sí, gracias, presidenta. Ricardo, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, že jste přišel na výbor. Za prvé, myslím si, že tento výbor eh, zde má celkem jasný společný názor vůči rozpočtům. Zítra budeme hlasovat o ústní, eh, o interpelaci, kterou vzneseme na E, příští plenárce Evropského parlamentu. A třetí odstavec této interpelace hovoří o tom, že je třeba mít solidní regionální politiku adekvátně zafinancovanou, že to je nezbytný předpoklad pro sociální, územní a ekonomickou soudržnost. Takže a sociální soudržnost. Já jsem si vás poslechla a také e, jsem mm, z toho redukoval, že vy s tím souhlasíte. A teď taková připomínka. Já jsem tady si vyslechl některé věty a připomínky, ke kterým bych se chtěl vyjádřit, a to e, mm, zde ten pesimismus v Evropě, e, že je, panuje zde určitá skepse v tom smyslu, že ty peníze stejně jdou na eurokraty a mm, že je třeba tedy budovat společnou Evropu a že ty režijní administrativní náklady jsou příliš vysoké, že, jsou, eh, že podkopávají ty projekty. Takže mm, mm, mm, já ale bych se k tomu chtěl vyjádřit. V rámci možností vlastních zdrojů, vy jste řekl, že, nechce hovo- že nechcete hovořit o vlastních zdrojích, ale zde do budoucna možná ty vlastní zdroje by mohly být orientovány směrem do těch fondů soudržnosti, tedy na politiku soudržnosti, na ekologickou politiku, tak aby všichni Evropané viděli, k čemu jsou ty vlastní zdroje, že jsou určeny sociálním politikám a že to je ku prospěchu Evropanů a především těch Evropanů, kteří jsou v horší situaci. A za třetí závěrem mám konkrétní otázku ty makroregiony. Ptám se, myslíte si, že do budoucna eh, že ty eh, makroregiony budou mít svůj konkrétní rozpočet vyčleněný? Děkuji. Thank you for all your comments. Děkuji za všechny eh, vaše připomínky. Stefan Nisleroy. Co se týče posílení otázky víceúrovňové zprávy v regionální politiky, s čímž souhlasím, ale jak už eh, zaznělo v otázce paní Manesku, z toho vyplývá, že tady máme křivku učení a místní a regionální zprávu. Jde také o šíření dobrých modelů, programů, eh, kultury auditů, kterou zvláště potřebujeme eh, v té takzvané postkomunistické eh, sféře Evropy, kde máme problém kvalitních úředníků a také nám tam trošku chybí kultura tvorby a realizace programů a také au, dobrého auditu. Pan Rojo se ptal na euroobligace, jak o nich hovořil pan Barroso eh, ve své zprávě o stavu Unie. Tady ne, to není vlastně euroobligace typu Juncker. Ta se týkala půjček zemí, které trpí problémy. Euroobligace, eh, jak o nich hovoří komise, by byly poskytovány jako záruka a měly by umožnit nízkoúrokové půjčky zemím, které potřebují takovou podporu. Baroso hovořil o možnosti rozšířit rozpočet na trans, tedy komunitární sítě nebo transevropské sítě v oblasti energetiky a dopravy a výsledek ale by byl vlastně víceméně stejný. E, mimo to, že by to představovalo záruku pro rozvahu, pro stabilizační mechanismus a že by to byl také vlastně jeden z nástrojů na sankce, e, tak e, tím, že vlastně zavedeme euroobligace, ta komise to nevidí jako se nevidí jako prostředníka Evropu, jako investiční banku, ale jako poskytovatele záruk. Tím by se vlastně zvýšila hodnota peněz, eh, které by eh, se z evropského rozpočtu eventuálně zaručovaly. Myslím, že je to dobrá koncepce, ale evropský rozpočet by tam fungoval jako určitá záruka. a ten dopad na rozpočet bude stejný jako eh, vlastně když se poskytovaly těm potřebným zemím ty půjčky typu Juncker. Paní Schrecker se zase dotkla otázky více eh, jaksi eh, dlouhodobého eh, hlediska pro, nebo období pro programování spíše než kratšího. Ano, my to také tak vidíme v tam finanční perspektivě. Ehm, v rok 2010 je čtvrtým rokem té současné finanční perspektivy a v tom čtvrtém roce vlastně máme poměrně pomalou vlastně rychlost eh, soudržnosti. A přitom vlastně ten čtvrtý rok je, tepr- je už předposlední rok té finanční perspektivy a ze zkušenosti vyplývá, že, těch, že to sedmileté období by jako není špatné, není špatné pro uh, to programování a pro zhodnocení toho, co ty programy Evropě přinesly. Já si nevzpomínám, že by to eh, blokovalo eh, vývoj, to v tom bych problém neviděl, abych tedy stručně odpověděl na tu otázku, jak vypadají problémy do budoucnosti, eh, tedy po roce 2013 s vývojem. Máme tady velké, velké programy, které budou mít největší problémy s financováním po tom roce 2012-2013. Ne ty malé programy eh, výzkumu a vývoje. S těmi velkými bude eh, problém, jak nalézt finance na tyto výdaje, kdy ty náklady rychle rostou. Eh, ITER vlastně byl 5 miliard euro v té fázi výstavby Teď je to ještě mnohem víc. Naši vědci rádi vydávají eh, peníze a z hlediska, eh, z hlediska tedy rozpočtového programování je to nesmírně nesmírně obtížné tím, že začnete z pěti a hned vlastně vám ten eh, nárok stoupne na 15 miliard. S tím vlastně já mám problém. Nejde o blokaci malých programů do roku 2013. Myslím, že to není zapotřebí. A co se týče eh, toho agrárního modelu, to je eh, model pro eh, takzvané deklarace ujištění. My Víme, že takové národní deklarace nejsou moc reálné, zvlášť v těch spolkových zemích nebo ve státech, které mají federální strukturu, jako je třeba Německo nebo Španělsko tam zemědělství by mohlo využít jakéhosi ujištění, že tedy peníze budou eh, vydány eh, že ty peníze vlastně přejdou do tedy toho měšce eh, té politiky soudržnosti. Ale tam bude tříletá revize, revize. Pan, mím, že pan Vlasák má připravenou zprávu o rozvoji měst a myslím, že na ní nezbude dost času a bude to moje vina, tak nechci, abych byl kritizován ještě více eh, tím, že budu ještě dále rozvádět svou eh, odpověď na vaši otázku. Ano, když chcete, aby Evropa eh, spořila energii, tak hlavní oblast mimo obnovitelné zdroje je bydlení. To je naprosto jasné že bydlení je hlavní eh, oblastí eh, skutečných úspor energie v Evropě. A konečně pan Cortés Lastra. Nehovořím ani tolik eh, o vlastních zdrojích, ale co se týče vlastní povahy evropského rozpočtu, my nemůžeme my máme ty rozpočtové prostředky účelově určené. Eh, a evropský rozpočet funguje podle určité eh, logiky, eh, a která spočívá právě v tom účelovém určení těch prostředků a také ze zákazu deficitu. A to stěžuje situaci v těch oblastech, kde vlastně máme potenciální vlastní zdroje, které už jsou účelově určeny, jako třeba emise Eh, emise eh, uhlíkové, máme příjmy z eh, prodeje emisních povolenek, ale ty peníze z toho už jsou předem účelově určené. A kdyby, když byste to chtěli v rozpočtu použít na něco jiného, tak je problém s, tě, s takovými příjmy, protože ty už jsou vlastně z minulosti účelově určené, ale nikdo není dokonalý ani na straně těch vlastních zdrojů. Takže se velmi omlouvám za to, že jsem byl tak stručný v odpovědi na vaše otázky a myslím, že jsem zapomněl na vaši eh, druhou otázku, ale i já asi budu potřebovat určitou toleranci, jak už prokázal pan eh, Kelly, ten byl eh, rekordmanem ve neodpovídání na otázky, protože myslím, že ten odpověděl na polovinu jedné z šesti otázky. Eh, děkuji. Já bych chtěla eh, vám, pane komisaři, poděkovat eh, za skutečně velice otevřenou výměnu nástrojů, názorů, protože se jedná o otázku, která je velkou výzvou jak pro nás tady v parlamentu, tak i v komisi a velice oceňujeme vaši ochotu pouštět se do řešení velkých výzev politiky soudržnosti, ale také do podrobností s tím spojených takže snad bude možné lépe reagovat i na naše obavy. Ehm, slíbil jste eh, Šanu Kelly, že si spolu eh, pracovně posnídáte, abyste se mohli probrat těmi otázkami, ale chci říci, že budeme velice rádi, když eh, vás tady zase uvítáme, doufejme v nepříliš vzdálené budoucnosti, abychom mohli pokračovat v diskusi o dalším víceletém finančním rámci. Děkuji vám za všechno, co jste nám řekl, protože to se také eh, velice blíží našemu porozumění eh, evropské politiky soudržnosti a jejich potřeb. asi by bylo, můžeme říci, že jste přítelem politiky soudržnosti a doufáme, že budete se stejně otevřeně eh, k nám stavět i v budoucnosti. Můžete tady samozřejmě zůstat, ale chápeme, že možná budete nás muset opustit. And now without... A teď bez přestávky, nedáme si ani minutku přestávku a okamžitě přecházíme k dalšímu bodu našeho programu. To je minislyšení a týká se to zprávy z vlastní iniciativy pana Vlasáka, která se připravuje. Nemáme zatím žádný pracovní dokument. Máme ale dva vynikající experty a Oldřichu, já bych vám možná rychle dala slovo a tak vás požádám, abyste představil hosty a vůbec uvedl diskusi, takže máte slovo. Předsedkyně, dovolte mi, abych eh, v úvodu eh, trošku uvedl materiál, který jsem nechal rozdat eh, vám všem členům, protože se domnívám, že dnešní první diskuze ke zprávě, která se bude nazývat Evropská agenda v politice měst a její budoucnost v politice soudržnosti, si vyžaduje dlouhodobou diskuzi a výměnu informací a názorů. Já jsem si dovolil tento materiál eh, rozdat jako eh, určitý návod eh, nebo provokativní otázky pro další diskuzi a byl bych velmi rád, kdybyste se připojili k tomuto materiálu a případně mi své názory a Ehm, vaše priority nějakým způsobem naznačili formou třeba e-mailu nebo osobního setkání. Ehm, já se domnívám, že ehm, ta, ta základní diskuze by měla být, krom, hm, jak si měla by se týkat hlavních pěti bodů. První z nich jsou urbání výzvy. Každému je jasné, že žijeli v Evropě nyní zhruba 500 milionů obyvatel a jak jsem tady řekl ve svém vystoupení, eh, zhruba 70 evropského HDP se tvoří ve městech a zhruba 80 všech obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích a ve městech, je potřeba se těmi městy opravdu zabývat. A my bychom si měli eh, vytyčit několik otázek z oblasti, co ta města potřebují, jakým hrozbám čelí, jaké jsou jejich priority, jak tyto priority nějakým způsobem ladí s prioritami, které nastínila Evropská komise, s prioritami, které jsou uvedeny ve strategii EU 2020. Jestli ty nástroje, které používáme, jsou vhodné, nebo jestli nepotřebujeme nějaké jiné nástroje. Pak je to otázka subdelegací. Víte, že i nyní je možné subdelegovat eh, pravomoci při rozdělování těchto fondů až na eh, velká města jako taková. Eh, jsem velmi rád, že v dnešním slyšení budete moci slyšet příklady z, této, z tohoto využití peněz velkými městy. A opět bychom si měli říct, kolik prostředků by mělo být eh, implementováno prostřednictvím grantů a kolik, eh, kolik peněz eh, v dalších nástrojích, finančních nástrojích, které zmíním v dalším. Měli bychom se také pobavit o partnerském přístupu. Ta otázka, která směřovala na pana komisaře, se právě tohoto týká protože se domnívám, že těch velkých měst bychom se měli ptát, na co ty peníze potřebují již v době formování těch jednotlivých programů. Je to nesmírně důležité a musíme vědět, co budou potřebovat, co potřebovat nebudou. Měli bychom si říct, jestli ta subdelegace bude povinná, anebo jestli to bude věc dobrovolná. Další, další věc, kterou bych rád zmínil, je to oblast financování, protože o těch penězích jde samozřejmě eh, nejví, o ty jde nejvíce a jsou to nástroje, které nyní nejsou zcela využity, jako je nástroj Jessica. A tady opravdu musíme říct eh, a analyzovat si, jaké, jaké výhody tohoto nástroje jsou, eh, jak byl využit, proč nebyl využit ve větším rozsahu a co můžeme udělat proto, abychom e, v příštím období tyto finanční nástroje mohli využít nějakým způsobem lépe. Případně se zamyslet nad tím, jestli neexistuje něco mezi grantem a tím finančním nástrojem Jessica. Vymyslet nějaký nový nástroj, který by byl pobídkou pro to, aby města měla o tyto nástroje nějakým způsobem zájem. A poslední má poznámka se týká integrovaného přístupu. E, nechci zdůvodňovat, že jsme si sami e, už nějakým způsobem odsouhlasili, že integrovaný přístup je nutný pro využívání těchto finančních zdrojů. Zavádíme integrované plány rozvoje měst, budeme moci vyhodnotit, jak dalece eh, tyto plány byly využity. A myslím si, že právě eh, to integrované plánování eh, do budoucna bude mít stále větší význam. Na druhou stranu nesmíme dojít až v té fragmentizaci v rámci subdelegací do takové úrovni, aby se rozdrobily ty prostředky. To znamená, my musíme sledovat ten hlavní síl jako takový. I o tom musíme vést diskuzi. Dámy a pánové, tolik tedy úvod k diskuzi a nyní mi dovolte, abych představil dva hosty eh, dnešního slyšení. Nejprve pana Ruda van Ráka, který je programovým manažerem eh, Evropského rozvojového a regionálního fondu a programovým eh, manažerem eh, programu Příležitosti pro Západ. Eh, je to unikátní projekt z Nizozemí, který v současné době združuje vlastně čtyři největší města Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht. A tyto, tato města prostřednictvím eh, té řídící agentury v Rotterdamu eh, disponují těmito prostředky a právě pan, eh, pan Rák vám řekne několik zkušeností z té konkrétní implementace. Druhým, který bude mít dnes prezentaci, je pan Jerry Mulligan, který je vedoucím zastoupení Severního Irska zde v Bruselu je to člověk, který zastával vysoké posty ve státní správě a má i velmi dobré zkušenosti při vyjednávání právě strukturálních fondů s Evropskou komisí. Čili tolik eh, představení našich řečníků a já bych poprosil pana Ruda van Ráka o jeho prezentaci. Uh, Děkuji. Já jsem vděčný, že se s vámi dnes mohu podělit o své zkušenosti. Děkuji za pozvání. Já vám stručně řeknu něco o zkušenostech s touto strukturou v tomto programovém období a později možná můžeme podebatovat i o budoucnosti. Ten E, náš e, program se nazývá Příležitosti pro západ. Je to nový program a je potřeba se krátce podívat do historie, abyste věděli, co to jde. O, o co jde. My máme v Nizozemsku zkušenosti s e, tedy městskou iniciativou v obdobích do roku 2006 a dále. Předtím jsme měli zase jiné programy pro města. A pak přišlo nové období 2007 až 2013 a pak bylo potřeba se zamyslet nad novými řešeními pro města a snažili jsme se v těch nových projektech eh, využít dobré zkušenosti z těch starých programů a přijít i s novými iniciativy, iniciativami a, a eh, také zapojit do těch mainstreamových, mainstreamových programů. Nizozemsku máme zkušenosti s těmito programy e, v celé oblasti, snad mimo západ Nizozemska. E, jich a západ e, Nizozemska je na tom trošku jinak a bylo to poprvé, co západní Nizozemsko také dostalo peníze z EDF. be involved and integrated in the new mainstream program for every part of the country. Next slide. You see... Uh, Tady vidíte oblast na západě, tam jde o tento program, jsou to čtyři provincie na západě a čtyři hlavní města, takže čtyři provincie a čtyři uh, města spolupracují Amsterdam, Utrecht, Rotterdam a Haag. Uh, jak vlastně byla umožněna realizace těchto programů. Eh, měli byste vědět, jak vypadá západ Nizozemska. Nazývá se Randstad a má eh, velice silnou pozici, pozici těch čtyřech největších měst a eh, tento region stál o to, aby získal určitou pozici i v rámci těchto programů, ale nebylo tam eh, žádné demokratické, eh, demokratické těleso, žádný orgán. A, a to také vlastně zaúčinkovalo v tom, že byla ve finále zvolena tato struktura. A také bylo řečeno, že je zájem na jednotné programu pro západ Nizozemska, takže to bylo trošku politické rozhodnutí a pak se eh, ukázala vlastně možnost té subdelegace, což také pomohlo. Eh, spolupráce na západě Nizozemska je totiž eh, vždycky dost obtížná a není lehké získat nějaké prostředky na to, aby se přinutili ty orgány na západě Nizozemska, aby spolupracovali. Takže se dohodlo, že alespoň pro toto období bude jeden program v rámci RDF. E který vlastně ty města přinutí ke spolupráci. Pak začaly ty strany vyjednávat a trvalo vlastně několik let, než se vypracovaly ty příležitosti pro západní Nizozemsko. Eh, určitou eh, dobu trvalo, než se provedla analýza a eh, hodnocení příležitostí a tak dále. To zabralo vlastně nejvíc času, protože to pro všechny bylo velmi nové a každý vlastně eh, uvažoval o tom, do jaké míry může eh, věřit těm svým protějškům a jak bude vypadat ta spolupráce. Na dalším slajdu jsou nejdebatovanější otázky. Šlo o to, že eh, tato města nebyla zvyklá na vzájemnou spolupráci na programech, takže museli najít nějaké vlastně možnosti, jak spolupracovat. A probíhaly tedy různé debaty eh, a došlo tady ke konfrontaci různých kultur a různých zvyklostí, tak jak byly zavedeny v těch eh, velkých městech, také různé způsoby práce a různé rozdělení odpovědností. A posléze v rámci těch eh, konečných jednání vlastně se eh, vlastně řešilo eh, o to, kdo ponese zodpovědnost za, eh, za určité chyby, jak zůstat loajální vůči někomu, kdo to celé povede v rámci té spolupráce nově nastavené. Takže byly zde určité obavy od počátku, ale po třech, čtyřech letech se ukazuje, že ty obavy nebyly úplně opodstatněné, protože Eh, je pravda, že eh, po několika bezesných nocích se nám povedlo ty problémy vyřešit a spolupracujeme docela dobře. Jak jsme ty problémy vyřešili a jak jsme se vzájemně naučili spolupracovat, ten základní eh, princip eh, byl takový, že vlastně se musíme umět dohodnout. A eh, z toho vlastně vyšlo memorandum o porozumění mezi všemi čtyřmi stranami, které byly podepsány tedy příslušnými osobnostmi. Tam byly také rozděleny úkoly odpovědnosti, rizika, rozpočet, technická pomoc a řešení sporů, jak se budou řešit, když k ním dojde. Možná si položíte otázku, jestli tam byly také nějaké rozpočtové závazky. Ano, byla tam také dohoda o rozpočtových závazcích, na eh, určitých úrovních eh, protože jinak by nebylo možné vlastně eh, nějakým způsobem se dohodnout na eh, příspěvcích eh, finančních z těch různých stran. A potom ty řídící orgány na středním článku, jak ty spolupracovaly? Ty dohody podepsali starostové a dostali globální takový grant. A postupovali jsme podle nařízení, provedly se ty subdelegace pro ty městský, městské oblasti. Ta města si vytvořila program Příležitosti pro Utrecht, Příležitosti pro Amsterdam a dostali globální grant na tento program a stejně jako ostatní příjemci i tato města se dohodla na podmínkách, tedy na dotace a na program a e, také se dohodli na cílech, kontrole, platbách a e, řešení nesrovnalostí. Takže tam byly vlastně jedna obecná dohoda mezi všemi stranami a potom jedna zvláštní dohoda pro každá, každé město, kdy se dohodl grant a subdelegace eh, eh, toho grantu. A potom řídící orgán, to bylo také poměrně unikátně nastaveno. Jeden eh, z těch orgánů byl zvolen jako řídící orgán, samozřejmě po dlouhých debatách, ale uvažovalo se v tom směru, že je důležité, aby ty regiony a města si ten program nastavili sami a proto také potom vlastně byl zvolen jeden z těch vyjednávačů eh, za vlastně šéfa toho řídícího orgánu a zase vlastně byl jmenován královnou jako řídící eh, orgán. Eh, Rotterdam je město, ne region, takže nemá tu pozici regionu, což je unikátní, protože je to jediné město, které smí být eh, řídícím orgánem v rámci RDF. Ty ostatní eh, tři města vlastně eh, mohly provést subdelegaci, mám priorita 3 a mají své vlastní subdelegace, své vlastní globální granty a považují se za zprostředkující orgán ty zprostředkující orgány mají také vlastně vždycky v čele nějakého eh, radního, který plní úlohu eh, nějakého programového orgánu nebo orgánu pro řízení programu, takže eh, vlastně kontroluje, kontroluje závazky těch příjemců a celou implementaci programu toho města, což vlastně by normálně byl úkol řídícího orgánu, ale tady to bylo subdelegováno na ten orgán, řekněme na té střední úrovni. Jak to vypadalo v té každodenní praxi? Máme jeden úřad řídícího orgánu, velmi malý, eh, pracuje tam jen pět lidí a ti koordinují celý program a mají pět eh, tedy výkonných programových kanceláří, jeden, jeden v každém tom eh, městě, mám čtyři města a potom ještě jeden v tom regionu. A na úrovni provincií máme podpůrné body, a to je vlastně první možnost, kdy někdo v provincii má možnost se obrátit tedy na to eh, kontaktní místo. A potom je také nastavena struktura konzultací. Všech těch osm eh, partnerů se sejde pětkrát do roka a hovoří o tom, jestli ten program funguje eh, správně, jestli se daří plnit eh, cíle a jestli ty výkonné kanceláře používají stejné nástroje a vyměňují si zkušenosti z té každodenní praktické implementace. Potom máme jedno velké takové schéma nebo systém, to asi můžete přečíst jenom na papíře, ne na slajdu, jak vypadá ta struktura. Většinou jsem vám z toho už popsal. Máme také monitorovací výbor nad, tou, eh, nad tím řídícím orgánem a každé to město, každý region má řídící skupinu, která poskytuje konzultace vlastně k řízení celého pro- projektu. Většina těch řídících eh, vlastně skupin eh, se stává z nejrůznějších eh, vlastně zúčastněných aktérů, jak si prostě eh, osobností, osobností z průmyslu, vědy a tak dále. Tady vidíte zase organizační schéma a dále Eh, strategie k úspěchu a proč to celé zafungovalo, i když to trvalo dva roky, než se nám to podařilo dojednat, tedy to fungování. Někdy ta jednání byla velmi tvrdá, protože nebylo lehké si začít vzájemně důvěřovat a vzájemně si přenechat určité odpovědnosti, ale nakonec se to povedlo a momentálně po dvou letech jsou podepsána memoranda o porozumění a od té doby bylo možno začít s tou každodenní práci a už se nedebatovalo o těch otázkách implementace. 65 rozpočtu už je vyčleněno na různé programy a teď máme problémy spíše praktického rázu. Výkon myslím, že je docela dobrý, máme dostatek kvalitních projektů z oblasti eh, inovací a ani města si nestěžují na nedostatek kvalitních a, e, projektů a mají jich dost. Ale samozřejmě je potřeba neustále to celé kontrolovat. E, my jsme potřebovali tady tu oficiální subdelegaci, jak už jsem řekl, a je to zajímavá otázka, protože musím upřímně říci, že jsme nevycházeli vlastně z nařízení když jsme chtěli nalézt řešení, tak jsme se, tak jsme se sice podívali do nařízení, ale z něj jsme nakonec nevycházeli. Eh, my jsme vlastně chtěli přijít na to, jak vlastně zachovat ty centralizované programy s tím, abychom umožnili eh, městům vyřešit své vlastní problémy a nějak si ten programy, program přivlastnit. Nakonec eh, jsme tedy použili ten eh, formát subdelegace, i když, jak jsem řekl, jsme nevyšli eh, přitom úplně z toho nařízení. Ale docela dobře se nám implementoval tento formát a využili jsme jej pro řešení těchto problémů. A pak jsme využili také formulací eh, z dalšího nařízení o globálním grantu. Tam jsme eh, vlastně vytýčili zvláštní prioritu, prioritu 3 na úrovni města, zase subdelegace. Co je důležité, v nařízení stojí, že řídící orgán ve finále nese odpovědnost. A v té decentralizované formě to byl takový eh, problém, který je třeba řešit a musíme vlastně vycházet ze vzájemné důvěry, dobré analýzy rizik a na dosažení eh, dobré dohody, aby to celé fungovalo. Tady vidíte, já už jsem to řekl, ještě eh, to zdůrazním, my jsme vlastně to rozdělili ten program na města s různými rozpočty. Ty rozpočty nebyly eh, právně závazné, ale byl, byla to, byl byla to možnost, jak využít také kofinancování z místních zdrojů. Uh, uh, už jsem mluvil o těch monitorovacích úrovních, eh, takže teď uzavřu ten stručný úvod a rád eventuálně zodpovím otázky. Musím říci, že ta subdelegace nám hodně pomohla nalézt řešení pro zvláštní postavení měst v tom mainstreamu a v budoucnu bychom to chtěli využívat ještě více. Teď eh, jsme zadali studii na větší využívání fondu Jessica a myslím, že kombinace eh, Jessica a intermediate body, tedy zprostředkující orgán nebo orgán na střední úrovni, bude možná eh, dobrým formátem, jak postupovat protože když se to vlastně spojí s finančním nástrojem, jako je Jessica, tak to může představovat moderní řešení pro ty problémy velkých měst, protože největším eh, problémem v tom současném období eh, je eh, umožnit dobré fungování programů v těch velkých městech, protože my se tam nemůžeme zaměřovat na některé eh, oblasti jednotlivými nástroji, ale když se nám podaří ty nástroje kombinovat a propojovat, jako třeba využít i Jessiku, tak to v budoucnu bude možná možnost, jak eh, vlastně to úsilí udržet a mít skutečně koncentrované projekty a dobře využívat ty peníze i za využití eh, té subdelegace. Děkuji. Thank you very much. Uh, I think... Děkuji. Já myslím, že teď by bylo lepší dát prostor diskuzi, možná tři otázky a poté budeme pokračovat s další přednáškou. Pan van Nisteroy, prosím. Já musím eh, tady teď do toho zasáhnout. Máme seznam řečníků. Ano, my jsme se dohodli na třech otázkách, eh, připomínkách a tak dále, ale první na seznamu je pan Van to je pravda, potom pan, Kar- pan Carmadeli a potom Peter Simons. A také velice krátkou otázku, která se zní takto. Proč se vám to podařilo se subdelegací v Nizozemsku a proč v jiných částech Evropy se to tak nepoužívá? Je to díky tradici třeba, že v Nizozemsku ta mm, eh, eh, města, ta velká města již jsou zvyklá dělat programy. Eh, jak je to specifické pro Nizozemsko, mm, tato subdelegace, že tam funguje? Vy jste hovořil o dvou letech a podobně. Můžete nám eh, říci, v čem je ten, to tajemství? Paní, vezme ty tři otázky, ano, paní Deli. Deli, já jsem si myslela, že asi my si vyslechneme eh, obě prezentace nejprve, takže já si nechám otázky až nakonec po obou. Ano, dobře, po obou, nebo teď? Peter is not here, I Peter tady není. Takže chcete slovo teď, anebo potom. Ano, dobře, Jan teď nebo potom? Takže máme vlastně pouze otázku od pana Lamberta van Nistelrooye. Já nevím, zda znám to tajemství, zda znám tu správnou odpověď, ale to je asi kombinace tří věcí, které fungovaly aspoň u nás, v naší zemi, nevím, jak je to jinde. Za prvé je to díky historii, ano. Naše města mají zvláštní uh, Eh, místo v takovýchto iniciativách a eh, v programovacím období 2000-2006, kdy si vybudovali takovou tu silnou pozici, takže nemuseli bojovat. A musím připustit, že v Nizozemsku máme eh, také i dost silnou decentralizaci. To také pomáhá. A mm, především to pomáhá tam, kde existovala dostatečná spolupráce a mm, tam e, vlastně byli donuceni spolupracovat. A také další důležitá věc třeba jiné země si myslí, že tam, kde existuje velká míra decentralizace, že to, ex, že to znamená i různé e, systémy, fragmentované systémy a že se du, dublují ty m, hm, orgány a že tam je hodně pravidel pro e, oprávněnost čerpání. M, hm, třeba v Amsterdamu, v Rotterdamu, ale já myslím, že ne, to nemusí být v rozporu. My jsme také se dohodli na, toto, že budeme mít jeden soubor těch pravidel, těch kritérií pro oprávněnost čerpání, že se to bude aplikovat pro všechny a my máme tedy jeden národní soubor kritérií, na to máme národní předpis a potom i jeden systém ICT, takže my nemusíme Eh, neznamená to tedy eh, duplikaci administrativních systémů a větší administrativní břemeno. Já eh, slyším z jiných zemí, že se toho bojí, že to bude znamenat větší administrativu a že to bude znamenat různé ty administrativní systémy, různé ty technologické systémy, ale ne, to my jsme nemuseli, s tím jsme bojovat nemuseli. Děkuji. Já bych nyní chtěla Eh, vyzvat Čery Muligana, aby on přednesl své připomínky a poté bude následovat obecná diskuze. Děkuji, paní předsedající, děkuji za pozvání na váš výbor. A eh, já budu hovořit o regeneraci města Belfast, eh, k čemuž došlo díky významné pomoci z evropských strukturálních fondů. A já bych v těch 10-15 minutách chtěl i mm, vám vysvětlit, eh, o co šlo a jak jsme mm, zajistili úspěch. Za prvé, pokud jde o rozsah toho všeho, Belfast v 20. století mm, to byla eh, oblast s textilním průmyslem, se strojírenským průmyslem, ale eh, potom došlo k hm, úpadku tohoto průmyslu, což znamenalo exodus z měst a hm, pracovní síla měla určité dovednosti sice, ale již nebyly potřebné na trhu, nebyly relevantní pro ostatní segmenty ekonomiky. A takže eh, eh, město tedy eh, začalo tedy se odvrátila od té cesty po řece a začalo se zaměřovat na silniční dopravu, což znamenalo velké zácpy a i mm, ekonomika e, byla pod nadvládou veřejného sektoru, což znamenalo nedostatek důvěry a e, mm, byly tam, mm, a to způsobilo e, velkou nedůvěru a možná vám ukáží fotografie, abyste pochopili, v čem byly ty problémy problémy nebyly jenom způsobeny člověkem, i tou řekou to bylo způsobeno, eh, kde Často tedy je to eh, voda velice znečištěná, ale není to vůbec eh, příjemné, působí zápach a podobně. A, eh, to, a kolem tedy ty pozemky, které měly být určeny k rekreaci, tím byly poškozeny. Samozřejmě Belfast závisel na těžbě uhlí celou řadu let a byl tam umístěn ten těžký průmysl, jak jsem řekl. A zde i mm, přesto všechno, eh, že došlo k tomu úpadku, sociálnímu, ekonomickému úpadku, tak nikdy eh, město nestratilo důvěru, že to město se bude schopno regenerovat a že opět se stane velkým mezinárodním centrem a toto se eh, deklarovalo v plánu rozvoje města, který byl eh, zveřejněn v roce 1987. Tento plán uznal, jak ta eh, řeka je důležitá, je takovým katalyzátorem pro regeneraci celého regionu. Je to důležitá osa a proto byl přijat koncepční plán, který Eh, se zabýval specificky tím, jak eh, to, eh, tato řeka přispěje k regeneraci města. A i mm, byl tedy jmenován orgán, který měl na starosti regeneraci města. Byla byl vytvořen tedy v roce 89 ten jednotný orgán pro regeneraci a mm, v roce 2007 Eh, skončil tento orgán se svou činností, ale předem nebyla stanovena jeho doba konání. A v roce 89 tedy byl vytvořen tento orgán, vytvořil silnou komunitární, tedy městskou municipální strategii rozvoje města a eh, ta strategie eh, byla zaměřena na to, jak oživit celou oblast. A stanovil si zvláštní cíl, to znamená regenerace eh, dané oblasti tím, že ty eh, budovy se musí znovu začít používat, musí se vytvořit atraktivní prostředí a je třeba zajistit tedy občanskou vybavenost tomuto, této oblasti, včetně bydlení. Byl vytvořen tedy integrovaný rámec, jehož cílem byla prosperita lidí, podnikání a všechno eh, bylo propojeno a na sobě záviselo. Tento slide ukazuje, oblast, za kterou byl zodpovědný ten orgán pro rozvoj oblasti. Asi to bylo 150 hektarů. A mm, po deseti letech to bylo ještě rozšířeno asi na 200 hektarů. Nyní to je 200 hektarů. Původní přístup eh, bylo vytvořit fyzickou infrastrukturu, to znamená zlepšit prostředí a vytvořit mm, takové prostředí, kde by lidé chtěli bydlet, rekreovat se, investovat. Takže první důraz byl eh, na to, jak eh, eh, zabránit znečišťování životního prostředí způsobeného, způsobovaného předtím touto řekou a potom, jak se zaměřit na tu otázku rozvoje směrem k rekreaci a podobně. Dále Dalším cílem bylo vytvořit občanskou vybavenost, regenerovat krajinu, vybudovat komunikace. Dále ERDF, tento fond evropský pro rozvoj, byl použit a my si myslíme, že e, to mm, byl velice vynikající nástroj, dobře koncipován, který pomohl. A na naší webovské stránce uvidíte, k čemu přispěl. A mm, mm, zde ten, toto, tento, tento fond byl především důležitý pro rozvoj infrastruktury. Zde vidíte eh, rozvoj eh, prostředí, pracovního prostředí. A ten přístup byl vypracován v roce 85, kdy se uznalo, že je třeba lépe propojit pracovní sílu a ty lidi, kteří bydlí v té oblasti a vytvořit pro ně tedy pracovní místa. Takže to byla strategie zaměřená na společnost tam žijící a potom v roce 87, jak jsem řekl, byla vytvořena strategie tohoto rozvoje a rozvoj této strategie znamenal, že se do toho e, zapojilo daleko více lidí. Vytvořily se partnerské vztahy mezi různými skupinami e, dané komunity, tedy města a e, vytvořily se tedy různé formy spolupráce. A zde to je rezime našich úspěchů této spolupráce. A Mm, asi miliarda eh, investic, což mm, je vysoké číslo a eh, vlastně i, i, a i mm, do toho investoval i soukromý sektor, byly vytvořeny tisíce pracovních míst, jak vidíte, a eh, infrastruktura bydlení. Tento slide ukazuje, že Eh, ta pravá budova na fotografii, to je tedy eh, divadlo na pobřeží, které bylo vytvořeno. Vytvořeno tady vidíte jak, jaká vybavenost se vytvořila pro lidi tam žijící, trh a vlevo tam vidíte, mm, jak financování pomohlo i e, těm té pracovní síle, která mm, byla znevýhodněna a mm, byly vytvořeny i programy rekvalifikací pro tuto pracovní sílu, tak aby mohla žít v této oblasti. Další důležitý element financování z fondu byl most, který byl vybudován a zde uprostřed fotografie vidíte Eh, tedy to pobřeží, které bylo spevněno eh, po obou stranách řeky a eh, tady šlo i tedy odvést dopravu z centra měst, města. A teď velice rychle některé fotografie, abyste si udělali obrázek, jak kvalitní ty mm, projekty byly. Zde vidíte mm, rezidenční oblast, developerský projekt a pod, na pobřeží na břehu a také i nešlo jenom o staré budovy, které byly renovovány, a, ale e, tam cílem především bylo zachovat e, star, atmosféru starých doků. A zde vidíte, jak e, to vypadá teď. A teď velice rychle slajdy, abyste si udělali představu o tom, jak ta oblast vypadá. Nyní velice stručně dovolte Eh, eh, jaké byly faktory našeho úspěchu, co přispělo k úspěchu Lagensai tohoto projektu eh, regenerace. Vlastně i to vyplývá ze, zpráv, vyplývá ze zprávy OECD, mm, která velice pozitivně hodnotí tento projekt regenerace a důležité bylo mít takový celkový masterplan, takový vlastně mm, mm, koncepční územní plán. A e, zde pan Cross Patton, to byl první ministr, který byl za to odpovědný a od prvního ministra až po e, tedy toho e, nejnovějšího ministra všichni si to vzali za své, stotožili se s tímto programem. A mm, zde i my jsme měli velice eh, vlivný, vlivný správní orgán tohoto projektu a především Bémetního pana předsedu. Dále, eh, my jsme začali tedy ve fázích nejprve ta fyzická infrastruktura, potom to byla ta strategie zaměřená na společnost, na lidi tam žijící a na to jsme i eh, použili tedy nejenom strukturální fondy, ale i ten fond ERDF. Další fotografie, poslední fotografie, Jenom, abyste viděli, jaký je ten kontrast, ty první fotografie, to je jak jsem ukazoval, ty, mm, ta řeka, ty záplavy a předtím, jak to bylo. A zde vidíte, jak to je teď. Určitě. Vidíte obrat k lepšímu. A ještě další fotografie. To ten bar tam pořád ještě je, ale vidíte, jak to všechno bylo zrekonstruováno a to bylo díky soukromému sektoru. A já vám tedy velice upřímně doporučuji jeho návštěvu, až budete v Belfastu. Závěrem, pane předsed, paní předsedkyně. A mm, Nelze samozřejmě eh, příliš nad, eh, nadhodnocovat eh, ty výsledky, ale je důležité si uvědomit, že se vytvořilo tak prostředí, do kterého lidé chtějí investovat a chtějí bydlet a je to i vlastně takový stimul pro celkovou regeneraci celého města a tento projekt ukázal, že eh, regenerace je možná v Belfastu i v celém severním Irsku a to je takový symbol pro prosperující budoucnost a stabilitu. A hm, zde eh, ale pořád ještě nás čeká hodně práce a to je nezaměstnanost. Boj s nezaměstnaností došlo k velkému poklesu eh, průmyslové výroby k recesi, ale eh, my v Lagensight v tomto projektu jsme přijali princip partnerství a to si myslím, že bude i eh, další důvod pro úspěšnou regeneraci města Belfast. Děkuji, máme půl hodiny na diskuzi. Volte kolegové, abych vás informovala, že tady máme i e, pana Vladeka Piskoše, e, který e, vede oddělení pro městský rozvoj z komise a pak tady, takže i pokud máte také na ně otázky, bude to vítané, nebo oni se mohou účastnit diskuse. Nejprve pan, paní Karima Deli. Děkuji paní eh, předsedkyně, děkuji i panu Vlasákovi za tato zajímavá slyšení. Skutečně, co z toho vyplývá? To, že abychom se vyhnuli eh, riziku takové fragmentace politiky soudržnosti, abychom skutečně podpořili integraci mm, politik, eh, abychom mm, zde měli reálnou koncepci sociální soudržnosti, tak se musíme zaměřit na města a musíme přijmout tu koncepci integrovaného přístupu, ať je to k energetice, k klimatu, boji proti chudobě, k dopravě. A zde to jsou právě ta města a ty kraje, které jsou v první linii. A my zde to vidíme i na těchto projektech, jaké konkrétní opatření bylo přijato v zájmu integrovaného přístupu. Já si myslím, že politika soudržnosti určitě musí být politikou, která se bude rozvíjet s městy a ne pro města. To je důležité. A ještě, pane Vlasáku, abych vám také trochu pomohla s tou vaší budoucí zprávou, mikrofon, tak si myslím, že je třeba se podívat na tu novou výzvu, a to je, že města se musí angažovat v boji proti změnám klimatu. Dnes mm, hlavní problémy udržitelného města je mm, i eh, boj eh, Mm, proti směnám v klimatu. A to, tento boj je třeba vést s městy, protože jste připomněl, že polovina nebo tři čtvrtiny evropských, evropské populace žije ve městech a dvě třetiny emisí jsou z měst a také i spotřeba energií také hlavně probíhá ve městech. Tudíž boj proti změnám klimatu, ten se bude hlavně odehrávat v městech. A centrální ústřední otázka je e, otázka governance, ta otázka toho řízení. Dnes je třeba posilovat e, roli e, obcí, měst a krajů, tedy samozprávných celků právě v této politice soudržnosti. My jsme již na to měli několik nástrojů, jako třeba program Urban, Urban, zde hm, vidíme, že jeho účinky, efekty byly pozitivní. Proč? Protože se nám podařilo zde zdůraznit ten vztah, který existuje mezi všemi lokálními aktéry. A ti se eh, věnovali eh, eh, těm projektům, třeba ta konvence starostů, která byla podepsána, ta smlouva starostů, ta nám pomohla do toho zapojit všechny lokální aktéry. Dále před chvílí jsem si četla váš dokument, který jsme obdrželi a který se týká těch ukazatelů. Milí kolegové, pozor na to. Já jsem třeba z jednoho města, eh, což je eh, Lille, a jsem tedy, eh, pardon, pardon, Lille de France, jsem tedy z Lille de France, hlavní město je Paříž a zde ale my sice vyrábíme hodně, máme velké HDP, ale jsou tam obrovské sociální rozdíly. Na to nesmíme zapomínat v naší politice soudržnosti. A nakonec ještě bych chtěla zdůraznit, to, že dnes vidíme, že je třeba investovat do takzvané technické odborné pomoci. Vy jste řekl, ano, je třeba posilit Česiku a e, roli Evropské investiční banky. Ano, to je důležité, ale je třeba také i rozvíjet to finanční inženýrství a třeba pokud je o energetiku. Já si myslím, že Tady to je takový námět z mé strany. Já myslím, že docela dobrý námět, který by měl mít eh, echo eh, v našem výboru, a to je Urban Energy eh, takovýto projekt Urban Energy. A pokud jde o mm, řízení těch fondů, my jsme viděli, že těch 80% na regeneraci budov v Evropě jde a e, pouze 20% e, se na to používá z fondů. A já se ptám, jaké nástroje budeme tedy mít, aby všechny státy mohly využívat tyto fondy pro eh, lepší úspory energií, tedy pro eh, rekonstrukci budov v tomto smyslu. A eh, to je další nástroj, jak bojovat proti nedostatku dodávek energií, což může být velká metla do budoucna, která postihne města a tedy je třeba mít nové nástroje například. Ale pokud budeme vycházet z těch nástrojů, které oživí celý té, tou dynamiku, celou tu dynamiku tohoto vývoje, tak to bude dobré. A já bych ráda vám, pane Vlasáku, pomohla vaší zprávou. Máme sedm kolegů na seznamu, takže bych vás prosila o maximálně soustředěné výpovědi. Píte Simon. Děkuji já musím Holandsku opravdu pogratulovat k tomu všemu a musím říci, že v Německu by to možné nebylo. Když v Německu rozdělujeme tyto prostředky do spolkových zemí, tak eh, vlastně eh, jde o to, jak silné to ministerstvo, u kterého ten eh, program vlastně zůstane a ty potom se řídí svými zájmy a často ignorují ty zájmy regionu. A já mám otázku na pana Vlasáka, co se týče subdelegace. Já mohu říci ano, my musíme se orientovat na funkční prostory, na trh práce, na spolupráci, na prostor pro ní, eh, tedy mezi ekonomikou a průmyslem, co se týče eh, změny správní struktury a tak dále. A také jste, pane Vlasáku, správně vlastně naznačil otázku, kde je hranice, kdy to, od kdy to bude příliš drahé. Uh, jest, já musím říci, že třeba město s 20 tisíci uh, Eh, obyvateli, eh, tam budeme na hranici, tam bude méně peněz a potom vlastně eh, fond pro vlastní zpravování, já bych o tom pochyboval. Myslím, že vlastně tu subdelegaci vlastně použít na větší celky, jako třeba to bylo v Nizozemsku v rámci toho v rámci toho funkčního eh, eh, smyslu. A také partnerství, jak jste o něm hovořil. Myslím, že tady je důležité si uvědomit, že eh, i tady, a já můžu hovořit jenom za svůj vlastní stát, skutečný partnerský rozvoj operačních programů, alespoň, alespoň v Německu, v řadě spolkových zemí se o nich vůbec nedá mluvit. Ani o rozvoji těch programů, ani o jejich realizaci proto také ty spolkové země neumějí je využívat, pro, nedá, se měřit o kofinan, nedá se hovořit o kofinancování. A když ty programy nejsou ani, eh, nejsou ani vlastně využity eh, k vlastním potřebám eh, těch zemí, které už se o ně ucházejí, je to velmi smutné. Pak je to potom komplikované, je to příliš formální. Možná, že vlastně bychom měli v dalším nařízení měli ně, mít nějaký seznam uh, určitých uh, úrovní, které bychom měli rozdělit podle toho, jak mohou být provázány na tu místní úrovni. Úroveň katalog kritérií, který jehož splnění ale musí být prokazováno. Ku příkladu Druhá úroveň, to znamená u nás spolkové, spolkové země, na této úrovni by se muselo prokazovat, jestli ty programy jsou skutečně potřebné a jestli se dobře realizovaly. Myslím, že by se nám podařilo vlastně to uvést do vzájemné soustažnosti na jedné straně a na druhé straně bychom se vyhnuli přílišné eh, byrokratizaci. A potom integrované eh, plánování. K tomu vám chci opravdu, eh, opravdu pogratulovat, protože ty, vy skutečně kladete přesně ty správné otázky. Těmi otázkami se také zabývám. Ta otázka integrované plánování správně se ptáte, jestli vlastně potřebujeme společná pravidla pomocí nichž by eh, to integrované plánování v jednotlivých státech bylo realizováno. V Německu to takhle prostě vůbec není a kdybychom chtěli zavést větší závaznost a eh, chtěli bychom skutečně integrované plánování, pak musíme skutečně zostřit a upřesnit ta pravidla hry. Děkuji, pane Simone, znovu se, eh, znovu se omlouvám za tedy po angličtění celého vedení Jan Albrecht. Yes, I have a very short question. Mám velice stručnou otázku na oba řečníky, protože Samozřejmě máme co dělat s novými řešeními, ale máme zkušenosti z minula. Hovoříme o subdelegaci, ale vždycky otázka stojí, co je lepší. Je lepší, abychom měli operační programy pro města, nebo pro jedno město, nebo pro skupinu měst, anebo je lepší, abychom měli operační program pro, pro eh, region, prostě větší území a subdelegaci pro města. Čili praxi, co bude lépe fungovat, aby tedy eh, město mělo operační program, anebo aby tam šla subdelegace Andrá Kocolíny? Eh, Především já chci poděkovat eh, Eh, za přednesení těchto dvou zkušeností, které jsme si vyslechli a vlastně i v kontextu toho, co řekl pan zpravodaj. Podle mě tato diskuze je zásadní dnes. Zásadní pro rozvoj politiky soudržnosti. Myslím si, že politika soudržnosti v příštích letech, až o ní budeme diskutovat a řešit ji i v rámci finančních výhledů, bude si vyžadovat eh, velkou inovaci. Bude muset být hodně inovována. A to eh, eh, především, co se týče mm, problematiky měst v Evropě. To je to, co nás čeká. A pokud chceme, aby ty naše cíle byly důvěryhodné, konkrétnější, tedy ty cíle, které jsme si stanovili v té strategii 2020, tak je třeba to skonkretizovat, musí to mít konkrétní aplikaci eh, v, eh, v těch aspektech, které se týkají našich měst, kde se koncentruje 80 eh, obyvatel EU a kde se vyrábí 70-75 našeho HDP. Podle mě mm, to je skutečně jeden z velkých problémů Evropy, který budeme muset řešit. A ať je to tedy návrh zprávy, ať je to to, co jsme tady teď slyšeli na základě konkrétních zkušeností, tak já mm, zde eh, chci vyjádřit, eh, že budu velice rád spolupracovat na tomto tématu v příštích týdnech. Dále máme zde další velké otázky. Na jedné straně, to již bylo řečeno, jak eh, také i změnit právní nástroje. Nařízení, to je zásadní předpoklad, pokud chceme aby tato politika byla důvěryhodná. Například velice zajímavé je to téma eh, eh, tedy eh, mm, těch, ta zkušeností těch tří měst, které se spojily, sjednotily, tedy ta, mm, ta globální subdelegace. A já mm, si myslím, že my musíme to promyslet velice pečlivě a e, pracovat tedy s těmi různými zkušenostmi, které máme a máme zkušenosti tedy, jak to reálné situace řídit. Další velká otázka, na kterou se musíme zaměřit, je, když e, hovoříme o regeneraci měst nebo o rekvalifikaci e, celých částí měst, kdy dostávají tedy novou podobu. A takže tady je třeba zaktivovat jenom národní zdroje, evropské zdroje, ale i privátní zdroje. A to je velké téma. Další téma. Je zde velké riziko, jak dobře víme, jak jsme to i zažili v posledních letech, že mohou vzniknout nové formy eh, eh, těch finančních spekulací a spekulantů, ty nové bubliny by mohly zde vzniknout. A je tedy zásadní, abychom i zde našli transparentní formy, abychom mohli eh, spojit veřejné prostředky s těmi soukromými, které musíme nějak nalákat, pokud chceme skutečně Eh, regenerovat eh, celé oblasti v takovém rozsahu, o kterém dnes zde hovoříme. A to eh, já si myslím, že určitě je něco, o čem bude hovořit i pan, nebo co i o čem bude psát pan zpravodaj a i hm, to vychází tady z těch příspěvků, které jsme slyšeli a já chci vyjádřit, že jsem zcela k dispozici pro budoucí diskuze. Děkuji. Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare scurtă, ținând cont și de timp. Děkuji. Já mám velice stručnou otázku, a chtěl, protože náš čas je omezený. Já jsem si s potěšením vyslechl tyto prezentace. Je jasné, že e, v rámci politiky soudržnosti e, ten kapitál se e, kumuluje v těch velkých městech nebo středně velkých městech a to je i ten motor ekonomického rozvoje. A moje otázka zní, co si myslíte o roli malých měst, velice malých měst například v rámci eh, tedy, nebo jak já by měla být jejich role v té budoucí politice soudržnosti. Právě proto, abychom ještě nezvyšovali rozdíly mezi velkými městy a malými městy. Sí, seré muy breve, presidenta. Simplemente... Velice stručně, paní předsedkyně, jenom jedno téma, a to je účast eh, občanské společnosti na těchto projektech, eh, které eh, zde jsme i slyšeli. Je třeba, pane Vlasáku, abychom vzali do úvahy všechny ty projekty, které integrují aspekty kulturální i sociální a mm, tě, mm, které mají dopad na všechny obyvatele. Třeba vzít tedy do úvahy i ten lidský aspekt který je důležitý pro rozvoj měst. Uh, bych si také eh, vyměnila minutku, já budu poslední eh, v diskusi, pak bychom poprosili komisi, dva ex, oba experty a také pana Vlasáka. Eh, my jsme tady slyšeli zkušenosti takzvané dobré praxe od našich dvou hostí. A pan Lambert van Nesteroj se ptal, do jaké míry to lze používat eh, i jinde v Evropě, hlavně ve dvou oblastech. Všichni víme, že bez ohledu na to, kolik bude finančních prostředků v rozpočtu, v národním rozpočtu, nikdy nebude dost peněz na to, aby se mohla rekonstruovat města, aby mohla opravdu růst ve městě. Oba řečníci hovořili o revolvingových fondech. Jessica například, jaký s tím, jaké s tím mají zkušenosti eh, v, v Nizozemsku a že v severním Irsku s tím eh, pracují tak, že přitahují soukromé fondy a do jaké míry k tomu bude příležitý komise eh, při svém dalším eh, zpracovávání programu. A pane Vlasáku, prosím, můžete také ve své zprávě se zamyslet nad těmito revolvingovými fondy a také ten pákový efekt, který může mít správně postavený program městské oblasti. Teď nevím, v jakém pořadí bychom to měli udělat nejprve snad hosté, pak komise a nakonec pan Vlasák bude mít poslední slovo. Tak prosím, kdo, pan Fanran nejprve. Já eh, jsem tam měl konkrétní otázku, tak bych na to nejprve odpověděl. Ptal jste se, zde je nějaká struktura, která je vždycky nejlepší. Zde je to subdelegace nebo um, program na úrovni měst. Myslím si, že to se těžko odpovídat. Struktura jde vždycky po strategii. Co se týče budoucích výzev, určitě nejsou takové jako ty původní, když jsme měli první eh, generaci programu pro rozvoj měst, tehdy se jednalo o sociální, ekonomické a fyzické problémy určitých městských oblastí kde bylo třeba zajistit rozvoj. A teď si myslím, že do budoucna bude hlavní výzvou integrovat i otázky klimatu, energetiky a zároveň to eh, sloučit s ekonomickým růstem, který i nadále bude muset scházet hlavně z měst. Proto si myslím, že vždycky bude důležité, aby tady byla podmínka určité subdelegace pro města, protože podle mého soudu to je jediná možnost, jak se opravdu chopí integrovaných problémů, ale pokud to nebude, nebo když bude eh, to v některém konkrétním programu lepší, tak možná bych to nejprve zkusil jako mainstreamový program, aby se vzal v úvahu i aspekt víceúrovňového řešení a tam všude je třeba integrovaně přistupovat k řešení problému a myslím, že klimat a e, energetika jsou natolik složité problémy, že je těžké to řešit jenom na úrovni měst. To už je možná spíš taková ta mainstreamová úroveň. Možná, že kolega má jiný názor. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji ta otázka, jestli e, budou operační programy opravdu konkrétně zaměřené na město nebo města, já asi odpovím odkazem na to, že jakákoliv preference určitého typu strukturálního fondu je na národní vládě, takže to nemůže vlastně být žádný Eh, vlastně nástroj politiky. Já bych spíš rád pohovořil na základě naší zkušenosti. Strukturální fondy, které jsme si vyjednali v rámci podpůrného rámce společenství, byly dostatečně eh, pružné, že umožnili reagovat na naše konkrétní městské problémy. A ty největší eh, projekty, doprava, zaměstnanost, životní prostředí, ty vlastně byly za hranicemi města, ale přesto městu velmi prospěly. Tím, že se vyčlenila určitá oblast, že to byla vlastně oblast operačního programu, vás může i omezit v tom, jak prospět tomu městu, zvláště v takových regionech, jako je třeba se, se, Severní Irsko. Chce komise zareagovat, pan Piskuš? Thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji. My jsme pozorně vyslechli prezentace i otázky, které formuloval pan Vlasák a komise s velkým zájmem bude sledovat další vývoj. Proč? Víte, že jak eh, řekli pánové Hán a pan komisař Levandovský, Eh, chtějí se zvláště věnovat otázkám měst. On sám je z města Vídně, tak by rád posílil tu městskou eh, dimenzi politiky soudržnosti. Eh, nedávno byla vypracováno hodnocení iniciativy pro města a to poukázalo na eh, vlastně užitek eh, takové politiky pro integrovaný rozvoj měst. To se široce uznává a stalo se to jedním z hlavních eh, principů charty, kterou schválili všichni ministři rozvoje a bylo to také podpořeno v deklaraci Stoleda. Teď se nacházíme v době platnosti Lisabonské smlouvy a z toho vyplývá větší úloha místních a regionálních orgánů, včetně měst. My to bereme vážně a víme, že je potřeba ještě posílit úlohu měst při přípravě budoucích operačních programů a to není v protikladu k regionům a nebo vnitrostátním orgánům nebo národním orgánům. Jde o to dobře využít potenciál eh, každého regionu eh, v rámci teritoriální soudržnosti, protože to je jeden z cílů Evropské unie a znamená to, že si nemůžeme dovolit nevyužívat potenciál každého regionu. A co se týče iniciativy pro městské společenství, vidíme, že je zde obrovský kapitál. A v rámci hodnocení se ukázalo, že není ani tak důležité, kolik peněz se vložilo do měst v rámci této iniciativy, ale způsob, jakým byl program nastaven a realizován včetně partnerů. A zase Evropa 2020 vychází eh, z inkluzivního růstu, neboli jde o to eh, dát pravomoci občanům na každé úrovni. To je nejlepší způsob, jak realizovat tento cíl Evropy 2020. Takže to není něco, co bychom eh, navrhovali podporovat rozvoj měst jenom kvůli tomu, že tam žije hodně lidí a města jsou veliká, ale protože je to příležitost pro Evropu, jak eh, dotáhnout eh, tedy to, co zameškala a jak umožnit městům rychlý rozvoj. Padla zde eh, otázka na roli a úlohu těch malých a nejmenších měst. Je zcela zřejmé, že co se týče územní soudržnosti, chceme eh, použít funkční přístup v programování pro eh, teritoria, kde je síť malých a středních měst, musíme připravit strategie pro tyto oblasti a zvláště se na ně zaměřit. Paní předsedající eh, položila otázku úlohy Jessica a dalších finančních nástrojů. Komise zvažuje posílit úlohu finančních negrantových instrumentů v budoucí politice soudržnosti. Po eh, dlouhé fázi startování nyní dochází k urychlení využívání eh, Jessica. 1,25 milionů euro je už vlastně v rezervních fondech a teď eh, uvažujeme o tom, jak lépe tento nástroj využívat. Eh, schválili jste nařízení o notifikaci, které umožní lepší využití těchto nástrojů i pro úspory energií. A konečně se těším na eh, podporu Evropského parlamentu v budoucnu, kdy když budeme připravovat další politiku soudržnosti pro budoucnost a určitě eh, eh, rozvoji měst budeme věnovat příslušnou pozornost. Děkuji a teď dám slovo Odřichu Vlasákovi. Madam Chair, eh, paní předsedkyně, já bych s dovolením reagoval na pár těch poznámek, které tady zazněly. Děkuji velmi všem, kteří se zúčastnili této diskuze a dovolte mi jen eh, specifikovat ještě některé otázky, které eh, možná vyplynou. Bavili jsme se tady eh, o finančním instrumentu Jessica, ale je potřeba porovnat, jaký rozsah, kolik procent vlastně prostředků jsou schopna ta města prostřednictvím Jessiky každý rok proinvestovat, aby zajistili vlastně kofinancování a přípravu projektů a tak dále. Já mohu říci, že jsme si udělali velkou studii průzkumu eh, v České republice, zhruba u 620 měst, a z toho vyplývá, že ten požadavek na eh, fondové hospodáření přes Jessica je v rozsahu 5 až 10 vlastního rozpočtu té dané obce. Čili je potřeba se i nad tímto nějakým způsobem zamyslet. Eh, viděli jsme tady příklady některých projektů. Eh, velmi důležité je združování eh, prostředků a zapojení soukromého sektoru. V této věci je potřeba ještě vyjasnit mnoho nejasností a do budoucna si myslím, že toto rozhodně bude zdroj a cesta, kterou budeme muset velmi využít. Chtěl bych také zdůraznit velkou roli národních asociací při vyjednávání těch podmínek eh, s vládami. Samotná města, možná netypickým příkladem je eh, právě Holandsko, ale samotná města si tu pozici nevyjednají. Je potřeba združit zájmy, vyjasnit si ty zájmy uvnitř toho státu v rámci těch samozpráv a teprve potom tu pozici vyjednávat s vládou. To je mé doporučení a zkušenost. A nyní pár poznámek eh, k vystupujícím řečníkům. Já jsem velmi rád, že paní eh, Deli tady zmínila tu otázku změn klimatu, protože eh, já souhlasím naprosto s ní, že jsou věci, které jsme tady zatím diskutovat nemohli. Jsou to věci, které se týkají světelného znečištění, hluku, prašnosti, množství zeleně ve městech a samozřejmě řešení dopravy. A toto všechno má dopady samozřejmě na klima a na úspory jako takové. Je nezbytné řešit samozřejmě i sociální rozdíly, které se na území eh, té municipality vyskytují právě v rámci toho integrovaného přístupu. Souhlasím. A stejný problém je v oblasti energií, zásobování energií, nejenom vytápění, ale samozřejmě svícení, dodávek tepla a tak dále. Eh, pan Simon tady mluvil o eh, těch subdelegacích, naprosto s ním souhlasím. Je potřeba znát práh, kdy se vyplatí, kdy vůbec je možné ještě subdelegovat, kdy ne. Osobně eh, si myslím, že asi nebudeme moci, pakliže bude připravenost Eh, striktně zastavit nějakou hranici, protože může být menší město, které bude mít odborníky, bude připraveno a je potřeba mu umožnit ten proces eh, využití těchto prostředků. Ale eh, v tomto jsem spíše skeptický a myslím si, že se jedná o minimálně střední města v rozsahu kolem 100 tisíc obyvatel. Ale to je jenom můj názor. Partnerství, tady jsme o tom mluvili, padla tady důležitá věc a to je eh, udržitelnost a návratnost. Myslím si, že při hodnocení těch projektů se musí toto zdůvodnit a jasným kritériem musí být, že ten projekt je udržitelný a víceméně návratný. To znamená, že nestavíme vzdušné zámky jenom proto, že máme k dispozici dotace. Prostě ta efektivita vložených prostředků musí být nějakým způsobem prokázána. Eh, několik řečníků tady zmínilo využití soukromých prostředků. Naprosto souhlasím, je potřeba zapojit do této sféry soukromé prostředky jako takové. Eh, pan Matula tady zmínil malá města. Já bych také nerad na ně v této diskuzi zapomněl, ale domnívám se, že ta ohnisková vzdálenost těch malých měst těch, k těm velkým musí být nějak promítnuta do té spolupráce. To dojíždění za prací, dojíždění e, za vzděláním, to všechno se tam promítá. To znamená, e, veškeré tyto plány musí být s ohledem na celé to blízké okolí. Myslím si, že e, vlastně ta soustřednost do toho, velké města, do toho velkého města je přirozená, bylo to tak vždycky historicky a je potřeba to do těch plánů nějakým způsobem zohlednit. Eh, občanská společnost, eh, tady musím říct, že eh, ta diskuze se s občanskou společností, ta musí probíhat na té lokální úrovni. My nemůžeme tady sem zvát spolky ochránců toho a toho. To se prostě promítá na té municipální úrovni a tam ta diskuze podle mého názoru je důležitá. To si musíme vydiskutovat na té úrovni nižší. Je to můj názor. Poslední eh, má připomínka pákový efekt. Eh, paní Hybnerová tady zmínila a využití té Jessiky. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že do budoucna bude docházet k většímu, k většímu využití. Konec konců i pan Piskoš to tady zmínil. Je to jenom otázka prezentace a objasnění těch principů. My jsme si dělali průzkum a bohužel čím menší město, tím menší znalost vůbec finančního inženýrství a Jessica, čili je to i na nás, abychom dokázali v rámci promotion tyto informace dostat na nižší úrovně. Dámy a pánové, tolik mé připomínky. Já velmi děkuji, dělal jsem si poznámky, uvítám jakýkoliv písemný podklad mailem. Připravíme samozřejmě eh, další eh, materiál, nějaký pracovní a budeme o těchto věcech diskutovat. Děkuji vám velmi za vaše názory. Thank you eh, very much, Oldřich, and I... Děkuji, Oldřichu, a myslím si, že určitě tato výměna byla i pro vás velice důležitá, jakožto pro autora zprávy, ale také pro všechny stínové zpravodaje. A chci znovu poděkovat našim dvou kolegům z Nizozemska a ze Severního Irska poděkuji také komisi a tím bych ukončila toto zasedání. My se zase s vámi, kolegové, sejdeme zítra ráno s hlasovacími kartami a prosím vás, opuste tuto místnost co nejrychleji, protože bude následovat schůzka koordinátorů a máme na to jako vždy omezený čas. A prosím koordinátory, aby tady zůstali. Uh,